Good morning, ladies and gentlemen. Dobré dopoledne, dámy a pánové. Prosím, posaďte se. Ráda bych zahájila dopolední zasedání výboru REGI. Děkuji vám za pozornost. pojďme se pustit do dalšího bodu našeho programu zasedání výboru REGI 24. a 25. ledna. Je to posouzení návrhu stanoviska, pokud jde o zprávu, kterou připravil výbor ECON a týká se to evropského semestru pro e, koordinaci hospodářských politik, roční analýza růstu na rok 2018. Evropský semestr je tedy každoroční hodnocení hospodářské a fiskální politiky mezi členskými státy a Evropské unii a jejím členským státům umožňuje diskutovat o svých hospodářských a rozpočtových plánech. Výbor Ekon eh, se Pisuje každý rok dvě zprávy z vlastní iniciativy, jednu na jaře a jednu na podzim. Jarní zpráva se opírá o roční analýzu růstu komise a je zároveň pokusem, jak ovlivnit eh, roční hospodářské a sociální priority, eh, které jsou přijaty jarní Evropskou radou. Výbor Ekon v tuto chvíli sepisuje jarní zprávu pro rok 2018, přičemž se opírá o e, predikce pro tento rok, které jsou obsaženy v roční analýze růstu, kterou komise zveřejnila 22. listopadu loňského roku. Výbor požádal e, předsedkyni, aby tedy sepsala jménem výboru Regi stanovisko, které vám dnes představím. Vzhledem k napjatému časovému postupu ve výboru Ekon musíme hlasovat již na našem únorovém zasedání a proto je lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů poměrně e, krátká. Je to v 17 hodin 30. ledna. Já tedy představím návrh svého stanoviska a následně tedy budeme moci diskutovat se stínovými zpravodaji a členy výboru Regi. A přejdu do bulharštiny. Уважаеми dámy a господа, za poredna godina имам удоволствие. Vážené dámy a vážení pánové, mám to potěšení opětovně představit pozici našeho výboru k jednomu z nejdůležitějších elementů v evropském semestru. Ve stanovisku se poukazuje na skutečnost, že evropská ekonomika ukazuje známky oživení. Růst v členských státech je pozitivní a nezaměstnanost je na nejnižší úrovni od doby po vypuknutí krize. Ovšem, Zdůrazňujeme, že hospodářské oživení není stejně silně ve všech členských státech a že v mnoha regionách Evropy stále ještě přetrvávají vysoké míry nezaměstnanosti, zejména nezaměstnanosti mladých. Proto chceme, aby i nadále byla podporována konvergence a inkluze s ohledem na pozitivní dynamiku pokračujícího oživení ekonomiky v Evropě, tak aby bylo ještě dále podpořeno nechceme sankce ve specifických doporučeních a děláme si obavy z toho, že implementace doporučení neprobíhá jednotným způsobem. V této souvislosti vyže, po, vyzýváme komisi a členskou státy, aby úzce spolupracovali na koordinaci tohoto procesu, tak aby mohly probíhat správným způsobem strukturální reformy a investice v členských státech. Ve stanovisku zdůrazňujeme, a to jménem našeho výboru, důležitou roli politiky soudržnosti v procesu oživení evropské ekonomiky. Tato politika je hlavní investiční politikou v Evropě. Jsme toho názoru, že spolupráce s evropským semestrem a součinnost s ním by měla být prohloubena tak, aby se navýšil multiplikační efekt investicí pro politiku soudržnosti. Dále zdůrazňujeme, že fondy ESI musí být implementovány rychleji, neboť jsou nejdůležitějším nástrojem podpory strukturálních reform a investičních politik jednotlivých členských států. Vyzýváme členské státy, aby vyvinuly silné struktury koordinace tak, aby bylo možné fondy využívat efektivnějším způsobem. Dále vítáme, že fungování Evropského strategického fondu pro investice bylo prodlouženo do roku 2020, což podpoří investice. Ovšem je třeba hledět na synergie a komplementaritu mezi různými fondy a nástroji a je třeba je zlepšovat. Dále zdůrazňujeme roli programu pro podporu strukturálních reform pro rozvíjení podpory, která bude šitá na míry, abychom mohli pomáhat členským státům při provádění strukturálních reform. Dále zdůrazňujeme význam udržitelných strukturálních reform na veškerých úrovních fungování státu a rovněž důrazňujeme nutnost odstraňovat byrokracii, tak, abychom měli správné rámcové podmínky pro podniky a investice. To bylo krátké představení našeho stanoviska. A nyní se těším na příspěvky stínových zpravodajů neboť eh, chceme společně vypracovat co možná nejlepší text. To znamená, že dneska, nyní tady dám slovo panu stínovému zpravodaji, panu Polčákovi. Oba, já bych se vyjádřil eh, krátce k vašemu stanovisku. Nejprve bych chtěl ocenit, že vy jste na poměrně krátkém prostoru eh, toho svého stanoviska opravdu postihla podle mého názoru všechny priority, které souvisí Eh, s evropským semestrem a tou jarní zprávou. Eh, jakési drobné úpravy bych viděl právě v tom směru který i vy jste postihla ve svém ústním přednesu dnes eh, jedná se zejména právě o otázku nezaměstnanosti a role evropského fondu pro strategické investice. nejprve k, tedy k efsi fondu. já myslím že je důležité se podívat na tu nerovnováhu která Eh, byla i v té loňské zprávě jarní zprávě zmíněna právě mezi eh, evropskými zeměmi eu fifteen a eu thirteen já nechci vést stále tuto dělící linku ale je důležité že loni ten poměr byl ninety one nine to znamená ve prospěch zemí eu fifteen a eh, já myslím že bychom měli zjistit jaký je ten poměr již v tom roce následujícím tedy v tom roce který nyní popisujeme v tom našem stanovisku Eh, to by byla jedna z těch zásadnějších připomínek a druhou připomínku vidím eh, právě v oboru eh, nezaměstnanosti. jsem rád že jste se dotkla i nezaměstnanosti mladých ale máme zde i strukturální nezaměstnanost to znamená ta která má ty hluboké příčiny a myslím že stojí velmi blízko kohezní politice takže já bych chtěl mm, podat i návrh doplňkový návrh na to abychom postihli v krátkosti pouze Eh, roli strukturální nezaměstnanosti právě ve vazbě na eh, evropský semestr. to jsou asi dvě hlavní témata to stanovisko je jak říkám krátké ale výstižné a podle mého názoru by zasluhovalo maximálně tato doplnění z mé strany je to tudíž eh, velké, velké absolutorium. děkuji za to. Uh, děkuji. A nyní tady pan Pěrinský, další stínový zpravodaj. Máte slovo. Vážená paní předsedkyně, letošní výroční zpráva o růstu a stanovisko našeho výboru v souvislosti s zprávou výboru Ekon. Je důležité z mnoha dimenzí a Jedna z nich je nová. V posledních letech jsme, eh, či dnech jsme byli svědky velmi znepokojujících eh, výroků, které se týkaly či zjištění, které se týkaly toho, jak se vyvíjí nejenom evropská, ale také celosvětová ekonomika. Včera v Davosu vedoucí evropští politici vyjádřili své znepokojení nad tím, jak se evropská ekonomika vyvíjí. Neboť tento vývoj ekonomiky prohlubuje sociální a ekonomickou nerovnováhu. Rozdíly se prohlubují a proto bychom měli naše politiky zásadním způsobem změnit. Nechci zacházet do detailů, ale domnívám se, že vaše stanovisko je dobrým základem pro další rozvíjení návrhů, které se budou týkat možných změn, které musí být skutečně kvalitní. Jednou z možností je ten tzv. policy mix, tedy kombinace různých typů politik. Dosud eh, se považovalo za správné mít dobrý mix hospodářsko-politických opatření a sociálních opatření, který by zlepšil růst. Ovšem, tímto způsobem nedokážeme zvládat naše hluboké strukturální problémy. Takovéto změny nestačí. Jsme v situaci, kdy musíme vyřešit problémy, které se neřeší snadno. Tady vidím možnost jít cestou nových opatření. Mám na mysli například pilíř sociálních práv, který nabývá čím dál tím více na důležitosti. Rovněž je třeba základním způsobem zreformovat naši investiční politiku. Jistě vám neušlo, že ve zprávě výboru Ekon je vyjádřena obava nad eh, situací veřejných investic, které stále klesají i nadále což omezuje poskytování veřejných služeb, zejména na regionální úrovni, a vede to k sociálnímu vyloučení celých skupin obyvatelstva. Myslím si, že stanovisko našeho výboru by se mohlo k této věci detailněji vyjádřit. Vy hovoříte o programu pro podporu strukturálních reform, což je jistě velmi důležitý program, ale je třeba ho zaměřit na prioritu a tím mám na mysli lepší eh, a sladěnější využívání investičního fondu a strukturálních fondů. Strukturální reformy mohou být eh, pojímány různým způsobem, to všichni víme, ale nám jde zvláště o překonávání problémů prostřednictvím dobré absorpce peněz z fondu EFSI, které jsou k dispozici. Hlavním investičním nástrojem bude zreformovaná investiční politika. Potřebujeme nějakou reakci odezvu, která bude dobře přijímána veřejností. Hovořili jsme o quantitative easing, o tom kvantitativním uvolňování a nyní bychom se měli vydat spíše cestou kvality. To je alespoň můj názor. Děkuji. Děkuji. V tuto chvíli předávám slovo panu Omarže. Prosím, máte slovo. Madame la présidente, merci. Vážená paní předsedkyně, děkuji. Děkuji vám, že jste zdůraznila otázku nezaměstnanosti mladých, která je velmi důležitým problémem v mnoha regionech Evropy a také v nejzdálenějších oblastech, tam obzvláště. E, a navzdory tomu, že zde jste e, mírné ekonomické oživení, tak e, ta tendence vysoké nezaměstnanosti mladých, zejména ve zdálných regionech, bohužel se nemění. Já osobně co se týče doporučení pro jednotlivé země v rámci evropského semestru a k tomu, jak se provádí pak regionální politiky v důsledku těchto doporučení, tady myslím, že zcela nesouhlasíme s tím, jak to vnímá komise. Vidíme, že v regionální politice se činí příliš málo a ta doporučení pro jednotlivé země, a které se týkají samozřejmě také strukturálních reform, Eh, mají špatný dopad na regionální politiky a také jsme domníváme, že strukturální reformy a politika úspor, které velmi přispěly k tomu, že se zhoršuje ekonomická situace a sociální situace po celé Evropě, že není možné eh, je opakovat. Není možné opakovat chyby z minulosti. A proto eh, z tohoto hledu asi se neschodneme, ale Eh, ve zbytku s vaším stanoviskem souhlasíme. Děkuji. Thank you very much. I don't see Mr. Děkuji. Pana Škrlece tady nevidím. Pan, pane Lope, budete mluvit jménem frakce? Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Mám k tomu pár poznámek. Vaše návrhy se týkají těch hlavních oblastí a podle mého názoru bychom dneska mohli cítit určité uklidnění, protože hospodářství roste, nicméně tempo růstu není dostatečné a kromě toho je tu ještě jeden problém a sice ten, že ten růst dostatečně nekompenzuje důsledky eh, krize z roku 2008, což je smutná skutečnost. V mnoha zemích je to tak, že lidé v mnoha zemích stále ještě zakoušejí důsledky krize, mají nízké platy, přesto už jsou znát určité pozitivní tendence. Já si myslím, že politika soudržnosti by měla do značné míry přispět k rozvoji těch malých regionálních hospodářství. Politika soudržnosti je totiž velmi často zacílena na vytváření veřejných statků, jde o zachování a udržování infrastruktury, což je samozřejmě důležitý, důležité, ale myslím si, že bychom zároveň měli dát eh, do ruky lepší nástroje regionům, tak aby mohli využít možnosti regionální politiky flexibilnějším způsobem. Domnívám se, že místní vlády, místní zastoupení by také měly snáze najít cestu k lepším projektům, tak aby to zlepšilo situaci v dotyčných regionech. Podle mého názoru bychom do budoucna měli politiku soudržnosti koncipovat jako nástroj, který, který by podporoval místní iniciativu a který by do značné míry umožnil flexibilitu. A ještě jedna věc, kterou bychom v této souvislosti mohli využít, energetika. Víme, že členské státy více než polovinu své energie nakupují ve třetích zemích. Celkem se jedná o 400 miliard euro za rok. Mohli bychom se více soustředit na vlastní výrobu energie, mohli bychom využívat vlastní zdroje, více je využívat. Pokud kupujeme energii jinde, tak přispíváme k hospodářskému růstu třetích zemí. Ty země, které tím vydělávají peníze, tím, že tedy prodávají energii EU, tyto zdroje nevyužívají, nevy, nevyužívají přátelským způsobem a dělají nejrůznější věci, jak všichni víte. To znamená, že to je velmi eh, komplikovaná oblast. My bychom se měli více soustředit na oběhové hospodářství, protože to nám skýtá velké možnosti, především eh, při rozvoji těch oblastí, které jsou na tom nejhůře. Často jsme svědky toho, že velká města jsou mnohem lepší pozici a že jsou tedy velké rozdíly i mezi jednotlivými eh, regiony v dané zemi. Pokud se podíváme na eh, moji vlastní zemi, na eh, Litvu, tak eh, tady je ten rozdíl mezi hlavním městem a periferiemi až trojnásobný. To znamená, že my bychom se měli snažit o to, abychom pomáhali členským státům v tom, aby snižovali rozdíly v rámci eh, své vlastní země mezi, regionami, mezi regiony a to by tedy přispělo k všeobecné konvergenci. A co se týče e, členských států, tak toto by bylo přece mnohem lepší, e, protože takto se zajistí, že občané e, členských států se nebudou snažit hledat živobytí jinde. Rovněž bychom měli diskutovat daňové systémy v jednotlivých členských státech, protože toto je oblast, kde existuje řada nerovností. A E, dá se hovořit o velké míře neslučitelnosti, která zde v této oblasti panuje. Některé země se snaží e, přilákat e, k sobě nejrůznější nadnárodní společnosti a členské státy které eh, prostě eh, určité věci vyrábějí za určitých podmínek eh, přísnějších, tak ztrácejí. Musíme tyto věci mít na zřeteli, daňové otázky musí zůstávat na našem pořadu dne. Předsedkyně, děkuji. A jelikož nevidím, že by se někdo další hlásil z výboru REGI, tak eh, dávám slovo eh, paní Lajkové, zástupkyně Evropské komise. Děkuji. Paní Lakové, prosím, máte slovo. Ano, já bych eh, vám chtěla poděkovat za toto stanovisko. Musím říct, že jde dobrým směrem, tím směrem, o kterém jsme přesvědčeni, že je příznivý a dovolte, abych reagoval na jednoho z těch stínových zpravodajů ohledně vztahu e, mezi Eh, tím, že doporučení vlastně eh, tak trochu narušují určitou politiku či ji rozmělňují. Eh, to je otázkou širší. Tady jsou vlastně hlavní směry a členské státy by se měly Eh, zabývat těmi doporučeními. Ty doporučení jsou zásadní proto, aby ty fondy mohly najít cestu do jednotlivých zemí a zároveň generovat, a to především, ty důsledky, ty pozitivní efekty. Ty, ta doporučení jsou poměrně všeobecná a zároveň vydávaná v dlouhodobém časovém horizontu, takže eh, tam ty jednotlivé zúčastněné strany vědí, co mají dělat, aby fondy Eh, mohly eh, vyvolávat ty pozitivní efekty. Eh, strukturální fondy jsou dobře sladěny s evropským semestrem, nejenom prostřednictvím investic, ale také tou podmíněností ex ante, což velmi dobře připraví terén v jednotlivých zemích. Některé podmínky ex ante jsou teprve teď realizovány, ale Většina z těch, které byly vyžadovány ještě předtím, než byl celý program schválen, opravdu dobře připravili půdu. Eh, takže všichni ti, kteří eh, byli součástí akčního plánu, jsou rovněž tuto chvíli Eh, situace, kdy připravují ten, tu vhodnou půdu pro příslušné investice v jednotlivých zemích, tak aby ty zisky, které tyto investice vygenerují, byly dlouhodobějšího charakteru a ne zanikly poté, co ty investice budou ukončeny. Takže já si myslím, že o těchto věcech můžeme hovořit, ale nemyslím si, že ta doporučení nějak eh, z, eh, rozvolňují tu politiku, ale naopak přispívají k tomu, že státy jsou jsou lépe na ty investice připraveny, lépe si uvědomují, že tady je prostě potřeba připravit eh, terén, půdu pro eh, dopad eh, těch, kladný dopad těch investic. Pan Omarče by chtěl učinit krátkou připomínku. Ano, velice stručně. Slyším reakci Evropské komise ale respektujte skutečnost, že my jsme zde politickým schromážděním, výborem a vedeme tady politickou rozpravu a máme právo nějakým způsobem hodnotit podle způsobu, který nám připadá vhodný, evropskou politiku. A když říkám, že tato doporučení eh, pro jednotlivé státy eh, a Eh, tak trochu eh, rozmělňují eh, tu regionální politiku Evropské unie, tak je to politické stanovisko. A nechci, aby mi tady v tomto směru Evropská komise odporovala. Děkuji vám jako zpravodajka a předsedkyně Eh, jako zpravodaj, eh, či navrhovatelka tohoto stanoviska a předsedkyně tohoto výboru chci říct, že eh, si vážím politických stanovisek jednotlivých frakcí tato jednotlivá stanoviska, tyto pozice jednotlivých frakcí se odrazí v konečném textu našeho stanoviska, takže dovolte, abych v tuto chvíli poděkovala všem stínovým zpravodajům za jejich příspěvky a očekávám návrhy eh, pozměňovacích eh, Eh, pozměňovacích návrhů a děkuji tedy všem. Eh, eh, my známe tu společnou pozici. Dnes samozřejmě také přijímáme i ze strany Evropské komise to odůvodnění, ty připomínky, vezmeme to v úvahu. Ovšem konečné stanovisko REGI bude výsledkem společného úsilí zpravodajky a všech stíno, navrhovatelky a všech stínových navrhovatelů. Děkuji všem. 30. ledna, to znamená příští týden, vyprší eh, lhůta pro podání pozměňovacích návrhů. Tak a teď můžeme pokračovat s dalším bodem na pořadu jednání. A tímto bodem je seminář organizovaný politickým oddělením B k sedmé zprávě o eh, hospodářské, sociální a územní soudržnosti. Eh, tento seminář byl tedy eh, zorganizován příslušným eh, oddělením na základě naší žádosti a jde o to, aby se tímto způsobem získali podklady e, pro naši zprávu, e, sedmou kohezní zprávu. Jak víte z našeho programu, tak v e, součástí panelu jsou jak členové akademické obce, tak lidé z terénu a budou hovořit o budoucích vývojových trendech jednotlivých území Evropské unie, budou se zabývat klíčovými otázkami, jako je ta léčka či past eh, středního příjmu, eh, urbání dimenze politiky soudržnosti, urbání agenda, vztahy mezi městem a venkovskými oblastmi a eh, chci říct, že v tomto směru členové výboru mohli seznámit s velice užitečnými dokumenty, kteří, které jim byly zaslány a jak víte, tak jsme také zaslali program, který byste měli mít v tuto chvíli již k dispozici. A já bych začala tím, že bych dala slovo eh, panu Juanovi, Julodovi, pardon, který je zpravodajem eh, sedmé zprávy eh, ohledně hospodářské, sociální a územní soudržnosti, což je zpráva Regi z vlastní iniciativy. Je to velmi zásadní zpráva pro náš e, výbor, takže prosím, pan Žulo má slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Dovolte několik slov, než e, tedy začneme plně v našem semináři. E, chci nejprve poděkovat všem Eh, jednotlivým řečníkům, kteří přijali pozvání a vezmou si během dopoledne k jednotlivým tématům slovo. Jak víte, eh, vypracování eh, zprávy k sedmé zprávě o soudržnosti představuje velice těsný časový harmonogram. Příští měsíci bych měl text předložit uvnitř našeho výboru a cílem je vyslat jasné sdělení směrem k Evropské komisi Eh, již v předstihu před eh, předloženými návrhy k sedmému víceletému eh, rámci Tady prostě e, nelze otálet, nemůžeme být nějací vlažní, je třeba říct jasné věci jasným jazykem, je třeba e, vyvodit určité závěry z politiky soudržnosti tak, abychom přišli s konkrétními návrhy, s návrhy na zlepšení do budoucna. Každý z řečníků dnes dopoledne bude analyzovat e, z určitého úhlu situace, které jsou vlastně velice zásadní v tak obrovsky důležité důležité oblasti, jakým je e, právě Eh, eh, tato, tato otázka a ta eh, past toho průměrného platu je velmi jasně definována. My jsme také jasně definovali náš cíl. Teď jde o to přinést určitá řešení a já se každopádně této oblasti budu věnovat velice, velice bedlivě. Pak jsou tady výzvy v urbání oblasti. To je další téma. To je téma také zásadní. Vidíme velmi dobře, že města cesta představují jak na jedné straně určité možnosti, šance, příležitosti, tak na straně druhé velké výzvy a e, problémy. E, jsou tam e, taková ta hnízda chudoby, která se rozšiřují a která musíme mít také na zřeteli. Pak je tady ten územní, ta územní dimenze, teritoriální dimenze, to zase musíme vnímat trochu jinak, jenom z hlediska nějakých strategických priorit a pak je tady otázka zjednodušování. My jsme o zjednodušování tady v našem výboru hodně hovořili a každopádně e, ty Eh, ta zpětná vazba od volených zástupců v terénu, které dnes vyslechneme, pro nás bude jistě velmi významná. Takže asi tolik eh, těmito tématy se chci zabývat ve své zprávě a možná úplně nejlepší by bylo dát to co nejdřív již příležitost, eh, aby si vzali slovo naši hosté a my se mohli z jejich příspěvků poučit. Děkuji. Předsedkyně, děkuji vám. Takže zahajujeme diskuzi a já teď mám to potěšení, že mohu dát slovo panu profesorovi Andrésovi Rodriguesovi Pose, eh, který je profesorem ekonomické eh, geografie eh, na katedře geografie a životního prostředí v London School of Economic a on bude právě hovořit o výzvě, kterou představuje to, co nazýváme Regional Middle Income Trap. Takže prosím, pane profesore, máte slovo. Děkuji vám. Děkuji za to, že jste mě pozvali, že mohu hovořit o tomto významném e, dokumentu, kterým je sedmá e, kohezní zpráva. Musím předeslat, že tady vlastně musíme hovořit o dvou typech e, regionů či oblastí, které obecně zaujímají, zajímají ty, kteří vytvářejí politiky a hledají k ním řešení. Pak jsou to nejprve ty nejméně rozvinuté a pak jsou tady ty velké metropolitní oblasti, eh, které eh, jsou vnímány naopak od těch předchozích jako potenciální oblasti růstu. Eh, jsou to velmi důležité součásti budoucího rozvoje ekonomiky v Evropské unie. Samozřejmě jsou tady ještě další typy regionu a je tady otázka toho, té pasti středního příjmu. Je třeba si uvědomit, že řada dalších regionů má potenciál se rozvíjet. Takže tyto eh, regiony, middle income trap eh, regions, jsou charakterizovány především určitým počtem charakteristických rysů, které jsou více-méně sdílené. Eh, pokud se podíváme na tuto mapku, tak toto jsou oblasti, které v posledních 25 let měly dlouhodobý nízký růst ve srovnání s e, těmi urbánními oblastmi. Jsou to regiony, které v řadě případů e, se dostaly na určitou úroveň rozvoje, e, který je tak nějak uprostřed a zůstaly na této úrovni, a nebo jsou to regiony, které v minulosti byly nad tím průměrem v Evropské unii, ale v průběhu času klesly eh, s tou úrovní. Eh, to je samozřejmě také reflektováno v dalších ekonomických vývojových trendech. Udržitelný růst eh, například to také může být otázka třeba Jižní Itálie, severovýchodní Francie a dalších oblastí, kde se prostě těžko hledá zaměstnání, kde místní populace je v řadě ohledů na tom velmi špatně jsou to také regiony, eh, které měly dlouhodobě malou výkonnost eh, relativně v srovnání se zbytkem své, eh, regionu své země. Takže jsou to regiony, kde ještě dávno předtím, než začala krize, už tato nízká míra výkonnosti existovala. A toto je, jak jsem řekl, situace v posledních 25 letech. Řada těchto regionů má také významné institucionální institucionální problémy, je tam eh, špatná správa věcí veřejných, je tam značná korupce eh, a to je eh, v, v řadě ohledů je to mnohem horší, než co by se dalo očekávat v těchto zemích obecně. Takže jak je to s těmi regiony typu Middle Income Trap? Jsou to regiony, které v minulosti relativně rychle rostly až do momentu, kdy se dostaly na určitou úroveň a pak se ten vývoj eh, rozvoj zastavil. Proč? Protože eh, tak, jak rostly příjmy v minulosti, tak eh, se prostě tyto regiony staly příliš eh, drahé na to, aby mohly vést konkurenci s těmi, který, eh, které byly pod nimi. A eh, byly tady mnohem atraktivnější regiony, i když to byly třeba méně rozvinuté regiony v Evropské unii, ale zároveň prostě začaly růst, měly určité výhody, které, které prostě je učinily mnohem přitažlivějšími. Pak je tady další problém. Cel, řada těchto regionů nejsou na úrovni, ve které by mohly nabízet výhody eh, klíčových eh, centrálních regionů a velkých metropolitních oblastí, co se týče produktivity, co se týče organizace, eh, co se týče podnikatelských systémů, podnikatelského prostředí, co se týče především jejich kapacity inovovat a představovat širokou škálu různých znalostí a dovedností. Takže jsou to prostě takové regiony, které jsou na půl cesty a jsou tam e, zakořeněné. E, jak už tady bylo řečeno e, na jednom jiném semináři, předchozí, jsou, jsou příliš centrální, aby, se mohli, aby mohli konkurovat náklady, výšší nákladu a příliš okrajové na to, aby nabízely vysoké znalosti a dovednosti. Jsou to regiony, které jsou na tom čím dál tím hůř už eh, představují jednu z největších výzev politiky, protože na jedné straně eh, mají signifikantní potenciál ekonomického růstu, který není využíván a na straně druhé využívají volebních uren, aby eh, tedy jejich občané využívají volebních uren na to, aby dávali najevo svou rostoucí nespokojenost a tak to také vlastně vidíme v posledních dvou letech, pokud to není déle v Evropě, ale nejenom tam, E, i ve Spojených státech a v dalších vzdálených třeba často zemích, jako je Tajsko a jiné země jinde ve světě. E, takže proč e, tato geografie nespokojenosti, která se objevuje těchto jakoby nižších středních vrstev, projevuje? Ne snad, že by pro ty regiony nebylo děláno vůbec nic, dost se do nich investuje, ale ten typ investic až na eh, určité výjimky, eh, byl eh, poměrně neefektivní. Na té celostátní úrovni tady prostě došlo k různým transferům v oblasti sociální, ale tyto transfery vlastně činí ta území ještě víc závislá velmi často a zároveň tady bylo prostě, e, byly snahy vygenerovat veřejnou zaměstnanost, zaměstnanost ve veřejném sektoru, ale to se ne vždy dařilo a daří. Nicméně a přesto všechno tohle nestačí, aby tady e, se začal objevovat jakýsi udržitelnější, dlouhodobější rozvoj. E, jsou tam různé příklady politik a dochází ke koncentraci strukturálních fondů na méně rozvinuté oblasti, takže se e, ta pozornost směřuje na tyto oblasti. Tato politika však ne vždy v minulosti byla efektivní, byly tam takový ty, takové ty, e, ty kostlivci ve skříni, kteří prostě e, zamezili tomu, že by vznikla nějaká skutečně kvalitní politika a poté, co se ty dotace ztratili po té, co skončili, tak vlastně všechno přestalo. Přitom ten ekonomický potenciál těchto oblastí je velmi významný. E, v tuto chvíli ty politiky buď e, umožnili udržet stávající míru e, příjmů, ale, a teď nechci nic říkat proti sociální politice jako takové, ale tyto e, zdroje vlastně za, jako, za, za, za, určitý způsob, e, či zakonzervovali určitý způsob závislosti a teď prostě se velmi těžko hledá nějaká nová pracovní příležitost a perspektiva prosperity. A to se přesně, to se přesně právě objevuje v těchto územích, které má mapujeme jako eh, území, kde se projevuje geografie nespokojenosti. Takže jak s touto, eh, jak ta eh, politika by měla vypadat? My si musíme uvědomit, že tady je politická potřeba, ale zároveň je tady velice závažná ekonomická potřeba tyto věci měnit. Tyto regiony představují výrazné procento evropské populace a Zároveň je tady určitá e, možnost, že tito lidé e, prostě e, by měli mít větší, větší možnosti, mělo by se jim nabízet více. Pak jsou tady skutečně určité je tady určitý potenciál. Řada prací e, vznikla z popudu Evropské komise či OECD. Bylo prokázáno, že ano, v Evropské unii jedna třetina e, všeho bohatství přichází z velkých měst, ale dvě třetiny z dalších regionů a e, významné procentu e, právě e, přichází z těch middle income regions, které jsou zakořeněné, zakopané v této, v této pasti. Jsou to prostě regiony, které přece jenom představují velké bohatství pro Evropu a Evropa si skutečně nemůže dovolit, aby toto nechala ležet ladem, protože, jak jsem řekl, jsou to dvě třetiny všech zdrojů. A za třetí je tady otázka toho, že je třeba také zahájit větší snahu o rozvíjení oblastí mimo ta hlavní centra. Jsme prostě určitým systémem a pokud se mají věci pohnout, tak eh, ta větší dynamika těchto regionů je proto klíčová. Eh, pokud eh, jednu část toho systému budeme dále přehlížet, tak ten celý systém může skolabovat, protože už teď si můžeme všimnout, že v Evropě některé tyto oblasti, o kterých hovořím, a jejich e, e, situace ovlivňuje i ta centra. E, takže nesnad, že bychom nutně potřebovali méně politiky, méně koncepcí. Potřebujeme lepší koncepce, lepší politiku pro tyto regiony odlišnou politiku. Politiku, která se prostě posune od jednoduchých agent sociálního hmm. zabezpečení, sociálního blaha, sociální úlevy, což je nutné, ale ne vždy to generuje příjmy. Je třeba prostě ty eh, šance více uchyt- eh, zachytit. Tyto regiony se prostě musí stát čím dál tím víc eh, schopnější být konkurenceschopností. Takže Otevřená ekonomika je e, klíčová a je třeba se posunout od těch velkých megaprojektů, což jsou prostě jenom zástěrky pro mm, mm, e, získávání zdrojů na špatnou stranu. Je třeba poskytovat lidem šance, aby si zvýšili znalosti a dovednosti. Je třeba vytvořit takové prostředí, které by generovalo inovace a následně pak pracovní místa. Jak tohoto dosáhnout? Je tady určitá myšlenka, která eh, teoreticky již existuje v tom smyslu, že potřebujeme ne politiky, e, které jsou pro celou Evropskou unii, ale že potřebujeme politiky cílené, které by zohledňovaly určité místo. Co tím chci říct? E, myslím tím politiky, které nejsou jenom založené na takové celkové teorii, že jsme si všichni podobní, e, na zá, podložené nějakými základními premisami, ale které vyplývají z určitých obecných, obecných dejme tomu, eh, premis, ale zároveň jsou dostatečně flexibilní, aby se mohli adaptovat na ty konkrétní situace v jednotlivých eh, těchto regionech eh, středně příjmových a jejich součástech politiky, které by především e, šly cestou lepšího využívání místního potenciálu, který zatím zůstává e, dost e, nevyužit. A je třeba také poskytovat konkrétní příležitosti jednotlivcům živým cím v těchto oblastech, zajistit, aby nikdo nebyl znevýhodněn v místě, kde se narodil a je také nutné sklást eh, důraz na nabízení přenosných znalostí a dovedností, přenositelných znalostí a dovedností. Řada osob žijících v těchto regionech jsou teď v situaci, kdy jsou více méně eh, prostě odsouzeni k tomu, aby zůstali na místě, protože nemají dost eh, znalostí a dovedností, které by jim zajistily lepší život jinde. Takže pokud mají zůstat v tomto regionu, dynamizovat ho, přispívat mu, tak samozřejmě je třeba eh, jim pomoci, případně jim pomoci získat eh, větší znalosti a dovednosti, aby se, dejme tomu, usadili jinde v Evropě. Takže toto zohlednit a zabývat se těmi nedokonalostmi, těmi eh, ucpanými místy, těmi slepými uličkami, to představuje velkou šanci se konečně pohnout z místa. Já se obávám, že nemám čas na to, abych šel do větších podrobností, ale pokud by vás to zajímalo, tak je tady dokument dokument nedávno vydaný Evropskou komisí, ve kterém jdeme do větších podrobností. Simona Money, Michael Sorber a já se zabýváme možnostmi, jak dosáhnout těch cílů, které jsem tu naznačil. A na závěr mi dovolte, abych řekl, že v tuto chvíli tím, že zapomínáme eh, na tyto regiony, na regiony, které jsou eh, prostě eh, uzavřené v této léčce, si vytváříme v Evropě problém pro sebe samotné, protože tady je otázka ekonomického potenciálu, který je nevyužíván či využíván nedostatečně a tím pádem se ten potenciál pohybuje směrem do, jiných částí světa, to za prvé, za druhé, tyto oblasti mají významné kapacity přispívat k prosperitě i dalších regionů. A za třetí, pokud eh, ten pocit eh, eh, spokojenosti v těchto regionech poroste, tak ekonomické problémy, ale rovněž sociální a politické problémy, které vidíme, jak se objevují, se budou dále zvětšovat a to by narušovalo výrazně potenciál a prosperitu nejenom těchto regionů, ale v čase i celé Evropě. Evropa si prostě nemůže dovolit nechat tyto regiony stranou, nevyužívat jejich potenciálu a proto jsem přesvědčen, že bychom měli eh, skutečně mnohem více pozornosti věnovat eh, těmto oblastem, které, eh, což by znamenalo mobilizaci a maximalizaci toho obrovského potenciálu, které tyto regiony představují. Ano, děkuji. Nepochybně se k tomu potom vrátíme prostřednictvím dotazů, ale v tuto chvíli budeme pokračovat další prezentací. Výzvy městských oblastí, vývoj, pozice a koncepce nové politiky soudržnosti. Řečníkem je pan Mart Grizel, ředitel eh, sítě pro, Evropské sítě pro městské znalosti. Děkuji paní předsedkyni, děkuji za pozvání na tento workshop. Dovolte mi, abych krátce představil síť těm, kteří naší organizaci neznají. Jsme tedy sítí eh, měst, pracujeme na městských tématech. Snažíme se tedy propojit výzkum, teorii a praxi. Provádíme různé výzkumy, já vám uvádu některé příklady našich studií. Například v loňském roce jsme zveřejnili studii o vývoji měst v 35 Eh, státech. Věnujeme se také městským strategiím, tak abychom čelili radikalizaci a nedávno jsme zveřejnili studii o prvních výsledcích eh, holandského předsednictví. Eh, kromě toho jsme zorganizovali několik seminářů, konferencí, Někdy na základě partnerství, která vznikla pod záštitou EU šlo mimo jiné o mobilitu, udržitelné využití půdy, migranty, uprchlíky a společně se španělskými kolegy jsme eh, tedy vytvořili pracovní program, které, který se týká měst a Budeme se tedy snažit společně věnovat eh, sociální integraci, eh, a to také za spolupráce s kolegy z Francie a z Německa. Městská dimenze, městský rozměr kohezní politiky, to je téma, o kterém chci s vámi hovořit a není to téma nové. My jsme se městské dimenzi věnovali jak na evropské, tak na globální úrovni již nějakou dobu a to v roce 2016 vedlo eh, k velmi dynamickému vývoji. Přijali jsme tedy v květnu roku 2016 za eh, nizozemského předsednictví agendu pro města a to všechno tedy bylo součástí příspěvku měst k eh, plnění cílů udržitelného rozvoje. Určitě to není, tady nemáme to správné místo na diskuzi o hlavních cílech období 2014 až 2020. Vy o tom také již mnohé víte. Já jsem se chtěl dneska podívat na městské a teritoriální aspekty politiky soudržnosti. Já jsem ředitel eh, sítě členských států, který, které se zabývají e, politikou soudržnosti a její městskou dimenzí v naší práci jde o to, abychom ukázali, jakým způsobem můžeme spolupracovat na konkrétních tématech v městské oblasti. Je to vlastně vícestraná snaha, která se snaží vycházet ze zkušenosti měst a nabízet jim řešení. Zpráva komise o městské agendě a také naše vlastní zpráva a samozřejmě i sedmá zpráva o soudržnosti, ta témata všechny tyto dokumenty ta témata obsahují. My se tedy postupně zabýváme jednotlivými tématy z Amsterdamského paktu. Uzavřeli jsme příslušná partnerství a já se tedy e, podívám nebo budu věnovat čtyřem až šesti partnerstvím, která již mají akční plány. Všechny akční plány se týkají lepší regulace, lepší výměny zkušeností, lepšímu financování a e, v tomto ohledu tedy představují velmi důležitý příspěvek diskuzi o budoucnosti politiky soudržnosti. Kromě toho se dotknu některých klíčových otázek, jako je například pružnost, zjednodušení a to především v městském prostředí, pokud jde o městský rozměr politiky soudržnosti. Pokusím se nastínit celou eh, komplexnost toho tématu a pravděpodobně se mě podaří pouze načrtnout hlavní rysy toho návrhu. Tyto reformní návrhy a jejich výběr nemohou být tedy oficiální pozicí našich členů. Nebudu se věnovat těm vysoce politickým otázkám, ať už je to makroekonomická podmíněnost nebo alternativní kritéria přidělování v politice soudržnosti. Stanoviska jednotlivých členských států jsou veřejně dostupná. Pravděpodobně vás nepřekvapí, že Všechna dostupná hodnocení, kterých jsme si vědomi, zdůrazňují význam politiky soudržnosti. Je to totiž výraz evropské solidarity a je to největší investiční politika EU s jednoznačnou regionální dimenzí. To znamená, že se na tom v podstatě zviditelňuje eh, evropská integrace. Politika soudržnosti je důležitá i v městských oblastech, což potvrzuje výzkum, který jsme prováděli eh, během deseti let. Některé ze eh, z států se musí více, nebo zdůrazňují potřebu více se zaměřit na eh, konkrétní technické návrhy. Obecně se má za to, že politika soudržnosti by měla se věnovat těm obecným otázkám společnosti, ať už je to zaměstnanost, udržitelnost, přizpůsobení se klimatickým změnám, inovacím. Nicméně eh, někteří hovoří o tom, že tato politika je přetížená eh, a proto uvažujeme o zjednodušení, protože právě zjednodušení by eh, mohlo být chápáno jako požadavek, který formulují všichni aktéři, včetně členů naší sítě. Většinou se to týká zprávy a provádění politiky soudržnosti. Tady je ten, ta zásada sdíle, sdíleného řízení, která je uplatňována a někdy se zdá, že ta pravidla jsou příliš přísná. Jde tady o různé audity, mechanismy a jde také o objem legislativy v oblasti politiky soudržnosti bylo by lepší, kdybychom měli jednodušší pravidla a kdyby jich také bylo méně. S tím souvisí požadavek po větší flexibilitě a to jak z tematického, tak z procedurálního hlediska. Mnoho aktérů hovoří o tom, že by politika soudržnosti měla být schopna lépe eh, reagovat na měnící se priority a na nenadálé události. Pokud jde o procedurální stránku věci, tak eh, se objevuje přání diferencovat politiku soudržnosti tak, abychom mohli vzít v potaz individuální situaci. Pokud jde o tematické cíle, tak to je součást té diskuzi o eh, flexibilitě, ale zároveň se to dotýká zásadních otázek, například k jakým oblastem by se politika soudržnosti měla věnovat a jak by tedy měla vypadat tematická koncentrace v praxi. Naš, pozice mezi jednotlivými členskými státy uh, jsou různé. Někteří tedy chtějí zachovat stávající formu, to znamená, že politika soudržnosti by se tedy mohla uh, věnovat uh, těm zásadním tématům, ale zároveň být tedy pružná. Kromě toho chceme využít synergických efektů a komplementarity mezi eh, investičními a strukturálními fondy a dalšími fondy, například tím, že bychom tady uplatňovali soudržnější pravidla. Pokud se zaměříme na typickou, typické aspekty městských oblastí, tak eh, musím říci, že eh, ve víceletém finančním rámci a v jednáních o politice soudržnosti to bylo velmi aktuální téma. Je tomu taky v současné diskuzi. Rakouská a německá síť měst eh, říká, že města potřebují tady je, eh, svoje vlastní financování. Ta potřeba vyplývá z výzev, před kterými stojí eh, v důsledku migrace, klimatických změn a také v důsledku potřeby inovací města zkrátka potřebují prostředky na to, aby mohly všechny tyto výzvy zvládat. Hovoří se o tom, že právní základ by měl být pružnější, například tím, že by se tady zavedly pružné tematické cíle pro městský rozvoj, pro rozvoj městských oblastí, protože přísná pravidla nejsou schopná dostat výzvám, před kterými města stojí. E, často jsou zmiňována také propojení e, v rámci regionu a regionální strategie jsou nepochybně součástí politiky soudržnosti. Jde o to, abychom vyzdvihli teritoriální povahu politiky soudržnosti. Inovativní regionální strategie je tedy potřeba posílit a to tím, že do nich zahrnujeme, zahrneme taková témata, jako je doprava, cestovní ruch, doda, e, doda, dodávka energie, prevence záplav a tak dále. To všechno jsou velmi důležité milníky pro tu posílenou městskou dimenzi. Musíme snížit administrativní zátěž, která spočívá na místních orgánech. Pokud jde o e, řízení, tak my musíme plně uplatňovat partnerský princip. Několik aktérů navrhuje to, aby ta právní Eh, nebo právně závazná pravidla o partnerství tady byla eh, zahrnuta do stávajícího kodexu chování. A nyní se pojďme podívat na některá doporučení, která jsou formulována v prvním akčním plánu pro partnerství, která fungují v rámci eh, městské agendy EU. Partnerství fungují na základě toho, že formulují jednoznačná hodnocení a akční plány. A to má silnou městskou dimenzi. Dovolte mi, abych tedy vyzdvihl ta nejstarší posel, eh, partnerství, která již mají své akční plány, ale nepochybně v nejbližší budoucnosti představí eh, evropským institucím svoje akční plány i jiná partnerství. Jakmile tedy budou tyto akční plány hotovy v průběhu roku 2018 a 2019, v tuto chvíli se nacházíme na počátku diskuze. E, městská chudoba. E, to bylo e, na začátku těch partnerství, která začala fungovat v roce 2016. Amsterdamský Amsterdamský pakt se věnuje řešením tohoto problému, eh, které, která je potřeba i platňovat v rámci integrovaného přístupu. Ta Městská chudoba eh, vyžaduje řešení, která budou přizpůsobena právě konkrétním eh, místům a také konkrétním lidem. To znamená, že jde o sociálně-ekonomickou integraci lidí, kteří žijí ve znevýhodněných městských oblastech. Jde o koncentraci strukturální chudoby právě v těchto znevýhodněných oblastech, jde o chudobu dětí a doporučení tohoto partnerství hovoří o tom, že by bylo dobré tedy řešit chudobu v těchto oblastech. Mělo by to být prioritou v příštím programovém období politiky soudržnosti, protože to vede k nezaměstnanosti, ehm, ke zhoršení životních podmínek a je to také velký, velký podíl eh, rodin s jedním rodičem. To znamená, že my potřebujeme přijmout kroky, do kterých budou zapojeni aktéři ze všech úrovních, ale musíme do toho zapojit i samotné občany. A proto partnerství navrhuje, abychom tady stanovili městské eh, teritoriální cíle, to znamená jakýsi pakt pro regeneraci těchto deprivovaných území. A díky tomu tedy budeme zastánci integrované strategie, která se bude vyhýbat segmentaci a bude tedy umožňovat účinné využívání finančních zdrojů, pokud jde o regeneraci deprivovaných území. Kromě toho budeme mít díky tomu možnost nebo městské orgány budou mít možnost formulovat svoje vlastní strategie tak, aby díky evropským prostředkům řešili chudobu veřejné orgány eh, a aktéři ze eh, třetího sektoru tedy do toho mohou být taktéž zapojeni. A nyní se pojďme podívat eh, na druhé partnerství, které se věnuje integraci migrantů do společnosti. Toto partnerství tedy navrhlo dva konkrétní kroky. Za prvé spojení činnosti měst a malých a středních podniků, pokud jde o půjčky od Evropské investiční banky. Jde o to, abychom tedy řešili dopady migrace, využívali příslušných fondů, které je možno lépe kombinovat to tedy partnerství eh, navrhuje. Je potřeba tedy do toho zapojit i půjčky od Evropské investiční banky a strukturální fondy. Kromě toho jde o odstraňování regulačních a praktických překážek a vytváření nástrojů, díky nimž by byl zaručen lepší přístup eh, k evropskému financování, aby k němu měli lepší přístup i města. Přís, eh, rozpočtové položky na integraci se mohou vzájemně překrývat, pokud jde o politické cíle. To znamená, že je eh, potřeba si uvědomit, že na evropské úrovni je chabá koordinace mezi jednotlivými generálními ředitelstvími a na vnitrostátní úrovni není zaručena koordinace mezi jednotlivými ministerstvy. Pokud jde o lhůty, povinnosti v rámci reportingu a tak dále, tak podmínky se tady velmi liší. Nám jde o integraci uprchlíků do společnosti. Chceme, aby tedy se uprchlíci a migranti stali pevnou součástí naší společnosti a proto tedy města mají mít zaručen přístup k evropským prostředkům v tomto ohledu a to ve všech členských státech. A nyní tedy třetí partnerství, to je to, které se věnuje městské mobilitě. E, toto partnerství hovoří o tom, že je potřeba mít udržitelné plány pro městskou mobilitu, protože jen tak budeme schopni i nadále podporovat městskou mobilitu v příštím programovém období. Obecně řečeno, toto partnerství navrhuje, aby regiony, města a obce byly více zapojeni do víceletého finančního plánování. Partnerství konkrétně vyzývá místní a regionální úřady, aby byly více zapojovány do vybírání tematických priorit, tak abychom tedy mohli provádět eh, územní rozvoj, který bude udržitelný. To by mělo být tedy součástí regulačního rámce EU a měli bychom tedy využívat hodnocení ex ante a kondicionality ex ante. A nyní poslední z těch čtyř partnerství, to znamená partnerství, které se věnuje oběhomu, oběhovému hospodářství, téma, o kterém jsme dny, dnes dopoledne již hovořili. V tomto ohledu je důležitá jak dimenze města k dimenze venkova. Oběhové hospodářství se ve všech oblastech musí stát skutečností, a to především tedy ve fungujících městských oblastech. Oběhové hospodářství by se mělo stát e, jasnou součástí politiky soudržnosti po roku 2020, mělo by umožnit integrovaný přístup průřezových témat a cílem tohoto partnerství je to, aby politika soudržnosti i nadále umožňovala inovace, experimenty na místní úrovni, například tím, že se bude využívat synergických efektů v rámci městských partnerství a eh, že budou přijímány inovativní kroky v rámci městských oblastí. Městská agenda EU je fascinující experiment, který se započal v roce 2016 a pravděpodobně bude pokračovat i po roce 2020. Pro další rozvoj a provádění akčních plánů těchto partnerství je velmi důležité, abychom těsně spolupracovali s Evropským, Evropským parlamentem. E, ne pouze s komisí a se členskými státy, ale také s Evropským parlamentem. Veřejná zpětná vazba, e, reakce na ty akční plány bude brzy k dispozici a já tedy vyzývám poslance, aby se účastnili té diskuze o těch akčních plánech, tak aby pomohli formulovat doporučení, eh, která budou předložena eh, na konci tohoto roku v rámci třetí generace těchto partnerství. Veřejná zpětná vazba je možná díky internetové stránce, kterou vidíte na folii a která je i v těch podkladech, které jste dostali. Městská agenda EU e se snaží o tři témata, to znamená lepší regulace, lepší financování a lepší znalosti. Tato doporučení je potřeba vzít v potaz při nové politice soudržnosti a všechna partnerství se vám budou snažit představovat svoje výsledky. To znamená, že já vás prosím, abyste tady byli vnímaví k výsledku z Ministerstva pro hospodářský rozvoj z Polska. Jeho tématem bude sladění strategických prioritností a to z polského pohledu. Máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Musím říct, že název toho příspěvku je poměrně komplikovaný, ale v podstatě se budu snažit doplnit to, co řekli kolegové. To znamená, že v mnoha ohledech se budu schopnout, schopen shodnout se svým kolegou, ale dodám k tomu i nějaké nové úvahy. Teritoriální přístup pro mě je vlastně hlavním důvodem v případě potřebujeme najít takový, takového společného jmenovatele pro všechny tyto oblasti. A právě proto hovořím o teritoriální politice, nehovořím o politice pro města, venkovské oblasti a tak dále. Pan profesor Pose mají různý dopad na vyhlídky růstu a na kvalitu života lidí, kteří žijí v různých oblastech a mají různý dopad na vyhlídky růstu a na kvalitu života lidí, kteří žijí v různých oblastech. A zároveň je zřejmé, pokud se podíváte na různé dokumenty, které představila komise v roce 2017, tady myslím například přímo politiky soudržnosti, ale týkají se, dejme tomu, globalizace, sociálních záležitostí, budoucího rozpočtu všechny tyto dokumenty zdůrazňují, že je tu prostor pro teritoriální politiku, a to jak na evropské, tak na mé zprávy o kohezi, o soudržnosti. Veřejná politika je totiž nejúčinnější, nebo bude nejúčinnější, a to jak na evropské, tak na vnitrostátní úrovni, pokud tedy bude brát v potaz specifika jednotlivých území, pokud se na to bude, bude tedy dívat z teritoriální perspektivy. Dovolím si v tuto chvíli říci, že v současnosti politika soudržnosti EU nevyužívá plně svý EU ta území jsou různá, ale pokud se podíváme na politiku soudržnosti, to, na to, co, čeho ta politika soudržnosti může dosáhnout, tak na ní a ne, nevyužívá svého plného potenciálu, tak aby byla schopna řešit různé typy území. Tak, že tady nedostatečně si uvědomujeme význam politiky soudržnosti, kromě toho, eh, navzájem koordinovány, ať už na evropské nebo na vnitrostátní úrovni. Nicméně bych na tomto místě rád zdůraznil, že pokud se na to podíváme z Polska navzájem koordinovány, ať už na evropské nebo na vnitrostátní úrovni. Nicméně bych na tomto místě rád zdůraznil, že pokud se na to podíváme z polského pohledu, tak politika soudržnosti v Polsku odvádí skutečně velký kus práce. My jsme v roce 2017 dokončili, jasně to dokazuje, že politika soudržnosti sehrává klíčovou roli při dosahování konvergence na celopolské úrovni i v rámci regionu zvyšuje a zlepšuje lidský kapitál, snižuje chudobu, přispívá k ekonomickému rozvoji měst a to je tedy jednoznačné. Pokud se na to podíváte blížeji, pokud a e, ten systém earmarkingu nám pomáhá v tom, abychom si jasně stanovovali priority. European value a e, také jde o to podporovat e, ty projekty, které přinášejí přidanou hodnotu. E, například ten systém ex ante pod spolupráci mezi jednotlivými zúčastněnými stranami, protože tady se dá hovořit o pozitivní roli, které, tuto, které tato skutečnost způsobuje, ale je třeba si uvědomit, že tady zůstávají ještě rezervy které jsme velmi hrdí v politice soudržnosti, ale, ne, ale nestačí to na to, abychom překonali ty přetrvávající od venkovem a městy, co se týče e, těch e, situací. Máme různý, různé typy podpory pro jednotlivé sektory, ale z některých e, regionů směrem k městům, to všechno jsou věci, které přetrvávají. To jsou takové malé mapy, které teď tady máte před sebou a my se na ty sub subregiony díváme, abychom zjistili, kde jsou ty problémy e, takové zakořeněné, kde přetrvávají a kde také třeba vznikají nové. A e, dva hlavní poražení e, jsou ty města středně velká a většina těch regionů, které jsou ohrožovány permanentní marginalizací. A tento obrázek není pouze propojen tak jak jsme si před lety ještě mysleli s historií a s rozdělením mezi východem a západem. Teď je situace mnohem složitější a skutečně to vede do hloubky v těch regionech. Takže stručně teď. <laughs> Něk... Já už jsem řekl, my ji eh, velice chválíme, chválíme Unii, jsme největšími příjemci, jsme na to hrdí, ale rostou tady rozdíly mezi jednotlivými oblastmi, eh, rozvírají se ty nůžky, a omezený eh, počet míst eh, eh, se dá nazvat jako zlepšující, místa zlepšující se situace. Otázkou je, co si s tím počít a samozřejmě zároveň vidíme mezi regiony, které jsou na tom podobně a to by jakoby, eh, jakoby dávalo tušit, že tady jsou ještě nějaké jiné důvody, nejenom eh, jejich eh, území, ale pouze když vlastně je tam vhodný, vhodná kombinace těch on není až tak odlišný od toho, co předložil Andreas. Eh, v, politick- eh, v polském kontextu. Jaké jsou, dejme tomu, faktory, které by mohly pomoci? Eh, koordinační mechanismy mezi jednotlivými nástroji, které by zohledňovaly teritoriální dimenzi a samozřejmě otázka, který je financován politikou soudržnosti, který implementujeme částečně, e, odpovídá na, tyta, na tato očekávání. Některé jeho části ještě dobře nefungují. Také bychom měli tlačit na kvalitní instituce, které by se soustředily na to, aby stimulovaly jednotlivé lokální partnery. A tady vlastně jde o to větší zapojení eh, multiúrovňové eh, vádnutí. Také bych chtěl říct, že je velice důležité, aby tady prostě existovalo prostředí pro experimenty protože v našem případě centralizace sebou, eh, decentralizace sebou nesla celou řadu eh, takových eh, inovativních přístupů k překonání problémů. Ještě studujeme, takže toto teď nebude z mé strany oficiální polské stanovisko, ale chtěl jsem vás upozornit na dokument, na kterém jsem se měl možnost podílet s dalšími kolegy a ten jsme předložili, co by mělo a mohlo být změněno. Takže nejprve strategický přístup. My se domníváme, že politika soudržnosti by mohla být efektivnější, eh, kdyby se zabývala ještě další oblastou, oblastí nad rámec těch strategií 20, eh, do roku 2020. Takže programu bez politiky soudržnosti E, to prostě bude pouze jedna ze strategií a ne strategie, která by měla e, učinit z teritoriální dimenze důležitý aspekt politiky soudržnosti. A pak ještě některé další věci, velice stručně, diskuzi o CSR a jejich roli. Jde o národní systémy, regionální systémy, jak kombinovat ty politiky a takovéto věci. A my se domníváme, že CSR by měly se soustředit na strategické reformy, aby dosáhly těch strategických cílů Unie v oblasti politik. To je také logické zabývat se tímhletím. A my máme řadu dalších návrhů, které mohou být v tomto eh, obrázku schrnuté a jsou velmi obdobné těm, které zmínil Andreas. Andres, eh, takže to nebudu opakovat, protože jsem trošičku eh, zklamán těmi návrhy, které, tady, které jsou tady formulovány. Většinou jsou soustředěné na oblast implementace. Ale pokud eh, bychom se na to měli dívat, eh, víte, tak eh, radikální zjednodušení, tak jak to bylo využíváno, zjednodušení nestačí. A radikální změna přístupu, to je obtížnější. Takže soubor, jeden soubor pravidel pro všechny nástroje, takže jistě spolufinancování, systém spolufinancování, co to znamená? Znamená to, že bychom samozřejmě měli někde mít tu evropskou přidanou hodnotu v záloze, ale zároveň potřebujeme, aby to všechno bylo flexibilnější eh, v kombinaci s jednotlivými partnery a abychom se lépe dokázali adaptovat na místní kontext. Takže děkuji za. Takže to byl ten národní státní přístup, eh, zhodnocení toho, co je tedy EU, která je místo, předsed, eh, eh, místo předsedkyní pro evropské záležitosti v regionální radě Ile-de-France a zpětná vazba z terénu je název její přednášky směrem k jednodušší a efektivnější politice soudrží. Děkuji paní předsedkyně, dovolte, abych vás nejprve pozdravila, paní předsedkyně, poděkovala vám za přijetí a také vám eh, poděkovala také Marku Žulódovi, zpravodaji eh, k sedmé zprávě za jeho pozvání. Chci také poděkovat a pozdravit eh, zástupce Evropské komise a všechny poslankyně a poslance. Začnu takovou eh, Eh, konstatací. Ile-de-France je první region, 30% PIB, 20% za eh, obyvatelstva a první místo eh, v univerzitním slova smyslu. Je to nejbohatší region Francie. Přes tyto pozitivní výsledky, velmi pozitivní výsledky, je Ile-de-France regionem, kde jsou velké odlišnosti, jak ekonomické, ekonomické, sociální, environmentální, takže různorodé eh, rozdílnosti. A jsou tam také skutečné, bohužel, eh, oblasti chudoby. Eh, například departament Saint-Denis je jedním z departamentů, které jsou nejchudší v celé zemi. Chci také zdůraznit, že Ile-de-France je regionem, kde je 70 teritoria venkovskou oblastí, zemědělskou oblastí, takže máme možnost možnost. Máme tady eh, premisy pro to, abychom eh, zaručovali dlouhodobě udržitelné zemědělství. Ile-de-France snaží také dlouhodobě podržet atraktivitu těch městských eh, částí a v této oblasti máme značnou expertízu ohledně toho urbánního aspektu politiky soudržnosti. U nás to představuje zhruba 20 toho programu program, regionální operačního programu. Je to 112 milionů eur eh, v 15 eh, různých oblastech a Ile-de-France eh, je tedy prvním regionem, který se snaží rozvojem posílit i urbání oblasti. A chceme tedy e, také podporovat e, ty, kteří předkládají různé e, projekty v rámci těch fondů, které jsou pro regiony k dispozici. Dovolte, abych se zabývala několika body operačního programu 2014 až 2020. Ile-de-France od roku 2014 je tedy samozprávnou, no, samozprávným celkem pro evropské

Eh, evropských zdrojů a kontrolujeme 540 milion, milionů. Eh, je to víc jak 150 milionů eh, z Evropského fondu pro regionální rozvoj, pak je to zhruba 300 milionů, fran, fondu, milionů eur, které spravujeme čistě jako region a jsou zde i další zdroje, například menší objem, zhruba 60 milionů eur eh, z eh, dalšího eh, fondu určeného regionům. Od roku 2016 se změnila u nás politická většina a Yves de France vytvořil novou evropskou strategii, značně ambiciozní, která se sestává ze čtyř oblastí a já se o nich budu, budu o nich hovořit trochu šířej za prvé je to otázka užívání a spotřeby eh, evropských fondů. Eh, je to evidentní, eh, nicméně nutné. Bohužel to lepší využívání nebylo skutečností až do současné doby. Druhá priorita, lépe doprovázet ty, kteří jsou nositeli těch projektů, jak fyzicky, tak i mentálně. Třetí, a třetí oblast je strategie spolupráce decentralizovaná a čtvrtá oblast vytvořit takový systém, který by umožňoval veřejnosti a dalším eh, všem vlastně zúčastněným stranám být lépe informováni o jednotlivých projektech. Jde také o to podpořit aktivity a studie, které vnášejí světlo do, eh, do evropské strategie v této oblasti. A abychom lépe zhodnotili eh, přínos evropských zdrojů v těchto aktivitách a tady tady musím říct, že se jedná o to, co je zásadní v mém eh, projevu, aby tedy bylo valorizováno eh, to používání fondu. Naše region, náš region poprvé v květnu a červnu 2017 eh, vedl konzultaci zhruba 70, vlastně stovkou uživatelů, nositelů projektů, spotřebitelů v našem, v naší, v našem regionu. A e, navíc e, to bylo 100 respondentů, kteří mají různou právní, různý právní statut, takže my jsme hovořili se zástupci malých a středních podniků, e, s různými, tak, také s různými představiteli té regionální zprávy, občanských iniciativ a všichni tyto jednotliví nositelé projektů či spotřebitelé projektů měli svou přidanou hodnotu svůj příspěvek e, v tomto šetření a e, podělili se s námi o své zkušenosti ohledně využívání těchto fondů a zároveň jim byla poskytnuta možnost se také vyjádřit k eventuálním budoucím e, možnostem, které by podle nich měly být zohledněny při užívání fondu soudržnosti. Myslím si, že co se týče veřejných Eh, osob, tak je naprosto zásadní vyslechnout eh, ty, kteří jsou vlastně těmi příjemci, ty, pro které se tato celá politika realizuje. Řekla jsem vám o, už eh, dala jsem vám dispozici určité údaje, ale ti kteři, z vás, kteří by chtěli jít dál, tak také mohou dostat v písemné podobě to stručné rezimé těch zkušeností. Máme tady asi 100 výtisků přímo v sále. Takže e, jak to vypadá e, s e, několika údají. Například osm účastníků z 10 říká, že jsou spokojeni či velmi spokojeni s využíváním evropských zdrojů. 64%, 64% nám řeklo, že evropské fondy vedou eh, k dobrému rozšiřování pocitu z, eh, pozitivního pocitu z toho být evropským občanem. Takže to je velmi dobrý výsledek. Ta, eh, to, že se člověk cítí součástí evropského systému prostřednictvím i těchto finančních zdrojů, to s tím spojuje 64% respondentů samozřejmě, jak jsme také často slyšeli, a bylo to znovu řečeno i zde, ti nositelé projektu i e, identifikovali určité pro, e, problémy či e, překážky, které často mohou brzdit to konkrétní realizaci projektů, takže pak to někdy vede k záporným nápadům. Jeden účastník z deseti tvrdil, že více jak 30 času mu zabralo vyřizovat administrativní záležitosti, zatímco mohl mohl se věnovat eh, svému projektu, takže eh, nutnost zjednodušit administrativní eh, proces se zdá velice zásadní. Je, 13 všech respondentů jsou toho názoru, že finanční prostředky z Unie jim umožní realizovat jejich projekty rychleji. A právě proto, abychom, realizo- abychom řešili tyto překážky, vytvořili jsme takovou skupinu konkrétních lidí, Eh, řekli jsme si, že ne všechny problémy spočívají v tom centru, eh, v tom složení těch zdrojů, ale že i my v eh, terénu se musíme pokusit lépe pracovat s těmito prostředky. Vytvořili jsme takový tým developerů a oni e, vlastně již v předstihu se e, s těmi lidmi no, nesoucími ty projekty e, spojují, pracují s nimi na těch administrativních záležitostech od samého počátku během celé realizace. Tento proces byl umožněn proto, že v, jedna, v roce, protože máme 54 vlastně těch agentů veřejné zprávy v roce 2015, jich bylo pouze 21. Takže máme eh, i lepší personální vybavení pro to, abychom mohli lépe sdílet informace, eh, které eh, a to oběma směry. Co je další důležitý prvek, je, že tyto potíže jsou vnímány jako něco, co se dá překonat. Takto to vnímá 71% všech aktérů. Možnost by měla být co nejčastější, měla by být ještě více rozšířena. Snížit počet ukazatelů a adaptovat možnost by měla být co nejčastější, měla by být ještě více rozšířena. Snížit počet ukazatelů a adaptovat je na specifické specifiku jednotlivých regionů. To už tady opakovali předchozí řečníky, řečníci. Dále, ty eh, operační programy by měly být flexibilnější, měly by se přizpůsobovat v čase a my dnes eh, žijeme v kontextu, kdy čas je čím dál tím, eh, běží čím dál tím rychleji i měli by se přizpůsobovat v čase a my dnes eh, žijeme v kontextu, kdy čas je čím dál tím, běží čím dál tím rychleji. To znamená, že to, co je pravdou v jednom roce, o dva, tři roky později již je jinak. Takže toto je třeba mít na zřeteli. Ty politiky musí být nějak zarámované, ale zároveň ty programy musí být flexibilnější. Eh, pak by bylo dobré soustředit eh, tematiky eh, tak, aby se znásobila účinnost těch projektů a také zdůraznit nutnost větší vizibility financování z evropských zdrojů. A je tady jedna věc včit kontroly. Kontrola je samozřejmě nutná, ale cílem je vytvořit tady jakousi, jakýsi vztah založený na důvěře a takovýto cíl by umožnil snížit počet kontrol. Teď to je tak, že nějakých pět či šest kontrol, co je vnímáno jako zbytečná e, záležitost jako záležitost zatěžující a e, vrhá to špatné světlo. Takže konkrétní opatření, které navrhujeme, e, to znamená princip tak by Eh, měli takový, takovou, eh, takový certifikát k určité kvality a, měli by, a byli by osvobozeni z, eh, dejme tomu, tolik k velkého množství kontrol, který je v současné době se odejmul. My navrhujeme tato opatření proto, aby se také vyřešily určité interní problémy a překážky, o kterých nám právě ti nositelé projektů referovali. A máme několik příkladů v tom našem eh, rezime, v to naší zprávě to je. Eh, například teď je eh, těch účastníků, od těch účastníků žádá na celá řada údajů a pokud všechny ty údaje nejsou poskytnuty, tak ten dotanc, dota, eh, konkrétní projekt nemusí být financován a to je samozřejmě velmi kontraproduktivní jak pro příslušný územní, pro jeden fond, pak je tady jedenáct eh, ukazatelů pro další iniciativu, takže nejenom, že těch ukazatelů je příliš mnoho, že jich opravdu eh, pro některé jsou vlastně sbírky těchto údajů kontraproduktivní. Oni někteří, kteří eh, chtějí realizovat sdělení eh, směrem k těm eh, cílovým skupinám. Někdo třeba, kdo nemá pevné, kdo, kdo, kdo nemá vlastně stálou adresu, kdo nemá trvalé bydliště, tak Mm, už tato skutečnost znamená, že nemůže být předmětem eh, třeba konkrétního projektu pro nízkopříjmové či defavorizované skupiny. Pak jsou tady projekty, které, kterým jde třeba o Eh, péče o ženy, které jsou oběťmi eh, domácího násilí a eh, tam je zase vyžadována adresa jejich stálo bydliště a i s těmi osobami, které jsou vlastně po výkonu trestu, se kterými chceme pracovat a které mají které mají eh, velmi těž, těžko se s nimi navazuje jakýsi vztah založený na důvěře, případně eh, s nezletilými, kteří jsou pod eh, všem regionům a měl by to být tedy soubor těch obou hlavních fondů, které by dále měly být v platnosti. Pak je tady otázka tematické koncentrace a za třetí navrhujeme zavést princip toho, té certifikace. Ty rol a měly by e, být kontrolovány mnohem, e, mnohem volněji. Takže takto e, to vnímáme každý den. Vlastně si můžeme uvědomit, že finanční prostředky jsou tady pro dobro evropských občanů a regionů a by měla být spochybňována. Politika soudržnosti odpovídá potřebám Evropy, kterou je ještě třeba vybudovat, Evropy konkrétní, zase to poukazují pauze, pouze na ty nedostatky. Ile-de-France je regionem, který stojí pevně na svých nohou, který využívá tyto prostředky, který k tomu zaujímá pozitivní a progresivní přístup a e, já vám děkuji všem za pozornost. Děkuji vám za velmi zajímavé prezentaci a děkuji také za písemné příspěvky, které jsme dostali k budoucnosti politiky soudržnosti, protože nám to pomůže. Pomohla nám i, nebo pomůže nám i ta dnešní diskuze, takže eh, Panu výboru Regi se přihlásí o slovo. Zatím nemám žádný seznam. Pan Fanist Roy a pan Žilo, prosím. Děkuji, děkuji za ty informace. Vypadá to, že jdeme eh, trochu do hloubky a zároveň z toho eh, tedy vyvozujeme závěry. My jako politici se v tomto roce budeme muset velmi intenzivně věnovat víceletému finančnímu rámci a příslušným rozhodnutím. První otázka je směřována na pana Rodrigueze. My dneska v našich kategoriích regionů máme ty regiony, které jsou méně rozvinuté a více rozvinuté. Vy jste nastínil jiný pohled, ten, tu past středního příjmu. Eh, je to trochu ob, eh, obtížné nebo komplikované, tento pohled. Je to jiný způsob, jak se na to dívat. My tady po, o, eh, posuzujeme HDP a tím vlastně stanovujeme ta kritérie. Máte nějakou představu o tom, jak bychom tady v dalším programovém období mohli tu klasifikaci provádět lépe? To se týká i dalších hostů. Mohlo by nám pomoci, kdybychom si stanovili lepší kritéria, ať už na evropské úrovni, anebo dokonce na té operativní úrovni. Vidíme, že rozdíly mezi jednotlivými územími v těch regionech jsou velmi velké. To znamená, že se ptám, jestli byste nám v tom uh, mohli pomoci. A další otázka se týká regionu Ile-de-France. Vy jste tedy vyzdvihli tu sociální dimenzi. Pokud eh, se na to podíváte přesněji, tak zjistíte, že i v komisi jsou lidé, kteří říkají, že ESF a ERDF nefungují řádně. Já si ale myslím, že bychom měli mít k dispozici více skutečností. Je potřeba se podívat na to, jak v praxi fungují synergické efekty, tak aby tedy města, sociální partneři a tak dále mohli tyto finanční prostředky kombinovat při investicích. Já jsem tedy velmi rád za to, co jsem slyšel, ale možná, že eh, byste mohli poskytnout více důkazů, protože právě důkazy jsou to, co budeme v nadcházejících měsících potřebovat. Děkuji. A nyní pan Žulo. Chcete se eh, vyjádřit teď, anebo byste se chtěl vyjádřit až na závěr a uzavřít tu diskuzi? Já vám že, že soudržnost, a to je její první cíl, by měla e, zmírňovat rozdíly, ale do určité míry také anticipovat vlastně prevence. A potom k paní von Eu e, ohledně fondu ohledně vzdalování se od těch původních cílů. Děkuji, paní Gresly, další. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, také bych chtěla poděkovat našemu zpravodaji za jeho velmi zajímavé podněty. Neboť eh, v celkovém ohledu nám to ukazuje rozmanitým způsobem, jak by se měla politika soudržnosti dále vyvíjet. Měla by spíše být chápána jako politika soudržnosti a rozvoje. Pokud stále tady hovoříme o pojmu konkurenceschopnost, tak bychom to možná mohli chápat jako soudržnost, rozvoj a konkurenceschopnost. Pokud máme v Evropě regiony, které podlehly té pasti středního příjmu, ale toto téma není aktuální pouze v Evropské unii, ale také například i v rychle rostoucích ekonomikách, kde se velmi investuje, ale také mají výhodu, že jsou schopni velmi rychle, kde se velmi investuje, ale také mají výhodu, že jsou schopni velmi rychle, který bychom potřebovali zmodernizovat. V zásadě jde tedy o konkurenceschopnost Evropy vůči jiným regionům světa. Netýká se to tedy pouze méně rozvinutých regionů v Evropě ani těch regionů v oblasti středního příjmu. V podstatě se jedná o Evropu jako celek. A z tohoto pohledu tady máme jasné návrhy pana zpravodaje, který také jasně popisuje problematiku. Jasné jsou dvě věci. Politika soudržnosti a Junckerův plán by měly být v souladu a společně podporovat investiční činnost v Evropě. Takto můžeme propojit a současně využívat různé finanční nástroje. A ještě taková úvaha, která se týká regionů, které jsou v té pasti středního příjmu. Pan Žolo o tom již hovořil. Největší výzvou v novém programovém období je tento velký těžkopádný problém. Pan profesor Rodriguez k tomu uvedl zajímavé věci. V případě politiky soudržnosti musíme zohlednit také události nedávné minulosti. Mnoho regionů čelí různým problémům a tady by mělo jít o to, snažit se přitáhnout podniky přímo do terénu, aby se uzasovaly v regionech, ale dochází k přesnému opaku. Podniky odchází z regionu. Pokud podnik odejde z jednoho regionu, aby se e, usadil někde jinde, tak to na ten první původní region má velký negativní dopad. Samozřejmě pro ten druhý region je to dobré, tam se příjmy zvýší, ale e, to není nic dlouhodobého. Podniky nám přecházejí z regionu do regionu. A Měli bychom se nad touto problematikou v budoucnu dobře zamyslet, neboť pokud bychom tento problém vyřešili, tak bychom dokázali vyřešit uh, zásadní věc. Pokud budeme pouze takto dočasně řešit problémy jednoho regionu, že se tam přitáhne nějaký podnik, který tam pobyde pár let a pak zase odejde, tak o co se jedná? V podstatě se jedná o nekalou, eh, nekalou konkurenci, neboť ten region nabídne podnikům výhodné podniky, mají tam tedy nižší produkční náklady, ale pak zase ten podnik odejde. To vše vytváří napětí uvnitř Evropské unie, zejména v těch regionech, kterých se to konkrétně týká. Proto si myslím, že je třeba se věnovat právě této problematice, zaměřit na tuto problematiku a být velice bdělí. Já si myslím, že komise by se tomu měla rovněž, že urbání politika bude klíčovým elementem v příštím programovém období, neboť Právě ve městech se skrývají obrovské pracovat na urbání politice. Protože to je výzva, která je legitimní, ta se nám tady otevírá, ovšem rozvoj, inovace, digitalizace, boj proti klimatickým změnám, ty cíle jsou stejné všude. Ale samozřejmě ty cesty, jak těch cílů dosáhnout, budou jansovat veškeré naše politiky a, a zohledňovat specifika veškerého teritoria kde musíme mít dobré cílené politiky. Děkuji. Yes, thank you. Děkuji. Omlouvám se, že jsem tu nebyl včas, abych si vyslechl všechny řečníky. Pan Žuber je uznávaným polským expertem a my tu v tuto chvíli hovoříme o různých způsobech podmíněnosti v politice soudržnosti. Jedním z, nej, z nejsporní eh, ve vašem příspěvku byla zmíněna možnost kofinancování jako určitý sp- my můžeme využít snížení míry kofinancování, abychom ušetřili v rámci politiky soudržnosti. Vy o tom hovoříte jako o pobíce, takže se ptám, jestli byste to mohl lépe eh, vysvětlit. Pan Omar, že má slovo, prosím. Merci beaucoup. Děkuji mnoho. Budeme potom vyjednávat o budoucím nařízení, které bude upravovat kohesy a je tedy třeba, abychom zohlednili veškeré vaše. No. Možná to, co bylo například zrealizováno v nejzáležitějších oblastech, s tím, že budeme zohledňovat podný přístup, jak eh, nově tedy eh, nastavit regionální politiku. Neboť stále vidíme, že ta se týká územních nerovností. My jsme eh, chtěli klasifikaci podle kategoric. Ta se týká eh, územních nerovností. My jsme eh, chtěli klasifikaci podle kategorií. Region Ile-de-France je toho skvělým případem. Ono je tomu totiž tak, že i uvnitř rozvinutých regionů máte momentálně vlastně velké rozdíly uvnitř znanosti, která je tak vysoká, jako například ve těch velmi odlehlých oblastech, které mají problémy s investicemi a s dalšími věcmi. Tedy je třeba si uh, realitu a možná bychom tady měli otevřít debatu o těch kritériích a jistě eh, toto vše budeme muset zohlednit při naší práci. Ještě jednou vám mnohokrát děkuji Eh, přinesli jste nám celé poznatky do naší úvahy a to ve velmi příhodném okamžiku. Politiky soudržnosti. Rád bych se vyjádřil k několika věcem a také bych se rád na něco zeptal. Za prvé ta mast, eh, past středního příjmu v regionech. Rád bych se dozvěděl něco o těch důvodech, proč se ty regiony dostávají do té pasti středního příjmu a jak budeme schopni proti tomu bojovat. Slyšeli jsme, že politika soudržnosti musí být v souladu s regionální a místní politikou. A já osobně se domnívám větší pozornost regionální dimenzi politice soudržnosti, tak abychom zajistili lepší koordinaci na všech úrovních a abychom také všechny ty oblasti lépe navzájem sladili. Někdy je to tak, že členské státy možná se rozvíjejí poměrně dobře jako celek, ale v rámci toho členské udržnosti a regionální a místní politikou. Další téma, dobrá zpráva a víceúrovňová zpráva. To není, eh, to je tedy téma, o kterém jsme diskutovali. Jsou to velmi důležité zásady, které musíme uvést do praxe. Možná bychom měli více zátech, to provádí pouze formálně, oficiálně. A tak to pro ně představuje pouze administrativní zátěž navíc a nepřináší to žádné skutečné výhody. Další problém. Ta místa chudoby v ty kapsy nebo zákoutí chudoby vůbec ještě existují v bohatých regionech. Jaké to má důvody? Je to tím, že se tady určité obce nechtějí účastnit těch programů nebo se podílet na finančních prostředcích, protože si myslím, že eh, bohatší regiony by měly být schopny vyřešit si svoje vnitřní problémy. A ještě tému na rozdíly mezi členskými státy. A jak je to tedy s, rostou, s, s rostoucími rozdíly mezi daňovými systémy, pokud jde o střední příjem? Je to velmi důležité téma, protože daňový systém může přitáhnout podniky do určitého státu a to znamená, že zisk se tak může přesunout z jedna. Pan Monskur, prosím. Merci, euh, madame. Děkuji paní předsedkyně a poblahopřát jim eh, k velmi zajímavým, bohatým a inspirujícím příspěvkům, eh, o kterých jsem si jist, že přinesou odpovědi alespoň na některé problémy, které Eh, musíme řešit. Ve všech těch příspěvcích eh, se objevuje slovo zjednodušování. Neustále hovoříme o flexibilitě, zjednodušování, nastolení důvěry a eh, disparitách. Ještě vidíme, že ty rozdíly mezi územími, mezi oblastmi jsou veliké. A já doufám, že všichni eh, kolegové zpravodajové i členové výboru si toto budou uvědomovat, abychom v budoucnosti eh, v rámci politiky soudržnosti přinášeli o nejvzdálenější či kontinentální eh, se našim občanům žilo lépe. A to je přece naším cílem. A my doufáme, že eh, tyto úvahy nám přinesou možnost eh, nalézat nové odpovědi na problémy, které v našich teritoriích eh, známe a řešíme. Děkuji. Thank you very much. Děkuji a Nyní, paní, dovolte mi, abych poděkovala všem zastoupeným řečníkům za jejich skvělé prezentaci. Prezentace, které zmínily mnoho otázek, já Eh, koordinaci, po silnější eh, strategii mezi různými úrovněmi na horizontální i vertikální úrovni, eh, na tady vnitrostátní i městské úrovni. Kromě toho jste vyzdvihli význam partnerství, principu partnerství a proto bych se vás ráda zeptala, co si myslíte o tom, že bychom do budoucna více posílili inteligentní specializaci? Roli inteligentní specializace, protože v tuto chvíli to eh, vážeme pouze na eh, tematické priority, tematické cíle, ale já si myslím, že ten princip inteligentní specializace by mohl přinést více koordinace eh, a dalších prvků, které potřebujeme. Já se na to neptám pouze v souvislosti s více straným principem. Myslím si, že bychom do eh, přípravy těch priorit měli zapojit i občany a další části společnosti, tak, tak abychom věděli, jaký máme před sebou potenciál a jaké jsou naše hlavní priority. To je jedna věc. A druhá věc se týká toho, na co jste se ptali. To znamená, jak lépe uh, profilovat města. My jako pilotní nástroj zavádíme nový nástroj, což jsou integrované teritoriální investice. Já se ptám, v čem bychom tedy měli dále eh, podporovat tyto teritoriální investice. My chceme, aby se celá ta politika rozvíjela jinak, tak abychom se více mohli soustředit na tyto nové nástroje nebo na tento nový nástroj, tak abychom ho posílili. Děkuji. Thank you very much, Mr. Bogovič. Děkuji, pan Bogovič, máte slovo. Bodů. Nejprve otázka e, imigrace uvnitř Evropské unie. Je, otázka, protože je velmi nákladná záležitost, kterou musíme eh, zastavit, protože to nás bude hodně do budoucna stát, eh, ať už se jedná o občany z jižní čáse, o eh, pohyb obyvatelstva z venkovských oblastí směrem do měst. Eh, tady musím říct, že podle našich informací eh, v několika letech eh, to bude 80 obyvatelstva, které budou žít ve městech a to je v Evropě něco, co bude představovat velký problém. Takže jak se díváte na tyto skutečnosti při přípravě dalších aktivit, jak to vnímáte třeba v souvislosti s otázkou digitalizace venkovských oblastí, my dobře víme, a venkovem ještě více prohloubí. Co tedy chcete v této oblasti mm, podnikat do budoucna? A e, dále máme určitou ambici e, ještě více propojit ty inovační politiky, hospodářské a další politiky e, s politikami v lepší sociální kohezi v Evropě. Prosím, další řečník. Děkuji, paní předsedkyně. Já jména bych se chtěl obrátit na zástupkyně regionu Ile-de-France, která hovořila o velkých problémech, které existují v oblasti regionální politiky a uh, hovořila o těch kontrolách, jak jsou problematice. Hovořila jste, že těch kontrol je prostě příliš mnoho. A jeden kolega, který zde byl před dvěma měsíci, nebyl, myslím, že byl z Overní, nebyl z Ile de France a hovořil o stejném problému a Eh, ukázal nám to na zcela konkrétních případech, kolik přesně kontrol ten či ten příjemce musel eh, vlastně, mm, kolik tedy kontrol k němu přišlo, bylo to skutečně obrovské číslo. A já se tedy ptám, jakou úroveň kontrol vy byste si dokázala představit, nebo kolik kompron podle vás by mohlo být zrušen, které kontroly nejsou nutné pro to, aby se zrealizoval projekt, protože některé kontroly jsou dobré, jsou nutné, ale pak je takovéhle úroveň, kdy už to překročí tu nutnou míru. A kde to podle vás je, tato linie? Děkuji, pan Howard. Děkuji, pan Howard. Paní předsedkyně, budu velmi stručný. Když se diskutuje o regionální politice, tak v podstatě hovoříme často o těch zákoutí chudoby v rámci bohatších regionů. Jak bylo řečeno, poměrně častý jev. Je to tak, že extrémně chudá místa existují v rámci měst, která jsou chápána jako velmi bohatá, například Londýn. Londýn má oblasti, kde je nejrozšířenější dětská chudoba ve Spojeném království. Je to, tak říkajíc, vedlejší produkt nebo vedlejší důsledek úspěchu v těchto oblastech, v těchto městech. Dochází spíše k divergenci než ke konvergenci. Já nevím, jestli je to typické, nebo jestli je to tedy jedinečná záležitost pro, typická pro Spojené království v těch hlavních městech je mnoho bohatství, co bychom měli řešit, a to díky fungující regionální správě v těch regionech. Já nemohu hovořit za jiné měst, eh, země, ale v rámci Spojeného království je to úkolem tedy regionálních aktérů, ale ty mají menší kompetence politika úspor se tady týká i regionální úrovni ve, Spojených, ve Spojeném království. Já si tedy nemyslím, že toto je role Evropské unie. Neměla by zasahovat tam, kde tedy selhají vnitrostátní vlády, ale myslím si, že je to téma, kterému bychom se měli věnovat. Pokud se podíváme, jak e, srovnání nebo je srovnatelný s Rakouskem a HDP má srovnatelné s Dánskem. E, to znamená, že pokud se jedná o takto velký region, tak ty rozdíly jsou tam veliké. E, na jedné straně e, tedy e, dosahujeme 141% a musíme mít na paměti při veškeré investiční politice EU. Naše zkušenosti eh, jsou takové, že jde především o, infra, o investice do infrastruktury, eh, komunikační, dopravní infrastruktury, protože díky tomu, že ty regiony jsou tedy bohatší, hlavně města. A já tedy v této souvislosti navrhuji, abychom tedy do budoucna mm, měli zaměření této regionální politiky a infrastrukturních investic především na dovednosti. Eh, na, eh, musíme se soustředit také na společnost vědění, na digitální hospodářství těchto eh, regionech, do kterých chci dotazy v pořadí, ve kterém tedy přednášeli svoje prezentace a ža- zároveň vás žádám, abyste se omezili ve své odpovědi na maximálně pět. Uh, ano, já se tady pokusím zaměřit na tři největ- nejdůležitější oblasti. Eh, a na ty tři nejdůležitější otázky, které tu zazněly. Za prvé ta past středního příjmu, to je nový fenomén. Eh, jde o to, jestli se to tedy rozvíjí nebo jestli to existovalo vždycky. Já se zabývám klasifikací, tedy tím, jak ta klasifikace eh, ovlivňuje výsledky politiky a potom se budu snažit dostat těm konkrétním řešením, co tedy můžeme udělat. Nejprve tedy první věc, ta past středního příjmu, je to nový Eh, fenomen nebo ne, je to. Není to nové, existovalo to vždy, ale nyní je to viditelnější a to především proto, že jsme svědky toho, že na jedné straně ten růst, hospodářský růst, hospodářský rozvoj v minulých letech eh, se soustředí na nejdynamičtější města a regiony v Evropě a často jsou to zároveň tedy hlavní města členských států. Pokud se podíváme na ta hlavní města ve, eh, v Evropské unii, myslím si, že 26 eh, eh, z 28 hlavních měst členských států tedy rostlo v posledních letech nadprůměrně, více než národní průměr. To znamená, že to jsou ty nejdynamičtější Eh, ty nejdynamičtější oblasti, Slovensko, Rumunsko, to jsou takové zářné příklady. Je tu tedy eh, dostatečný důkaz toho, že eh, i země, které začínaly na té nižší úrovni, se nyní hodně rozvinuly. Problém je s tím středním příjmem, protože často jsou tu regiony, které dostávaly podporu. 60 100 lety byly motory evropské industrializace a dneska potřebují podporu. A to je tedy jev, který jehož význam roste, protože ehm, je tu 2000 konvergujících regionů. Máme tu na jedné straně jem konvergují, ale kromě toho je tu ten, ten střed. Jsou to regiony, které poměrně rychle rostly, ale potom dosáhly toho skleněného stropu a nemohly se dostat dál. Jestli je to tedy klasifikace já nevím, jestli je tedy klasifikovat podle eh, příjmu. Jiným kritériem eh, můžou být zvolena i jiná kritéria, záleží na diskuzi. Nejde pouze o klasifikaci, jde o to, co s tou klasifikací podniknete. V tuto chvíli je to tak, že většina evropských prostředků se soustředí na méně na vnitrostátní úrovni, protože většinou je to tak, že většina vnitrostátních politik je sektorální, není tu žádná politika, která by tady byla eh, teritoriální. My tady v EU máme politiku inovací, která je velmi vypracovaná, zakládá se na excelenci a nevyhnutelně tedy je ku prospěchu bohatším regionům. Které jsou eh, prostě v té pasti eh, uvězněny, mají obrovský potenciál a velmi pravděpodobně jsou to také regiony, které e, si po právu myslí, že na ně Unie i jejich vlády dělat. Tady nejde o solidaritu samotnou. Solidarita je důležitá, ale tady jde o e, náš vlastní zájem a o přežití Evropské unie v kompetitivnějším světě. Pokud chceme přežít, tak nemůžeme ignorovat e, dvě třetiny naš... E, v této oblasti, v této pasti jsou různé typy regionů. Jak, jaká opatření zvolit? Nejprve institucionální. Pokud pokud si vezmeme ty eh, méně rozvinuté regiony, tak ten tradiční eh, mix politik, eh, financování do infrastruktury, ží. V čím dál tím větším počtu regionů ovšem to nevede k těm kýženým výsledkům Eh, můžete třeba eh, ve Španělsku a Portugalsku zlepšit infrastrukturu, ale ono to nepřinese žádné výsledky. Tyto dvě země, podobně jako řada či další části střední a východní Evropy, eh, tam se to začíná ubírat stejným směrem. Musíme na to dávat pozor. Proč se to odehrává? Protože určité invest, instituce zabraňují vlastně tom návratnosti investic či také návratnosti těch velkých prudkých investic v oblasti ucpanými místy v oblasti infrastruktury, eh, která tyto eh, regiony eh, brzdí a nemyslím jenom Španělsko a Portugalsko, myslím, že jsou klíčové. Je třeba, aby se lidé mohli rozhodnout, aby věděli, že mohou zůstat a že se také mohou odstěhovat a generovat to bohatství jinde. Samozřejmě vzdělání je zásadní, ale potřebujeme právě proto i celoživotní vzdělávání, aby se umožnilo lidem, kteří nemají nemají možnost najít práci třeba na eh, východě Německa či jihu Itálie, generovat eh, další šance eh, a být zaměstnavatelní, zaměstnatelní jinde toho dosílíme pomocí investic a je to zásadní. Pokud půjdeme cestou realizace stejných politik jako v minulosti, došlo, dejme tomu, v regionální politice e, k velkým změnám v posledních letech a změnám dobrým směrem, ale pokud nebudeme adaptovat naše politiky na e, nové podmínky, které jsou velmi nové, e, pokud nebudeme důsledně analyzovat situaci, no tak prostě budeme nadále nalévat peníze, aniž bychom řešili ty skutečné problémy. A my nejsme v situaci, kdy si můžeme dovolit plítvat prostředky výsledky, aniž bychom maximálně usilovali o maximalizaci výsledků a zlepšení eh, blaha a eh, lepších životních perspektiv pro lidi, kteří žijí v těchto oblastech. Děkuji vám. Ano, děkuji paní eh, předsedkyně. Já bych se chtěl soustředit na některé otázky, které tady byly zmíněny. Je zajímavé eh, si povšimnout, že některé připomínky se zabývají sociálně-ekonomickými výzvami v urbánních oblastech a to mě také umožňuje, abych zdůraznil, že tyto sociální ekonomické výzvy v regionech jsou patrně ty nejkomplexnější a to opravdu výrazně. Je tady eh, čím dál tím větší tendence investovat do infrastruktury, ale sociálně ekonomické otázky či sociálně-ekonomická dimenze je někdy komplexnější, vyžaduje si větší podporu a já bych také plédoval za to, abychom se snažili nasměrovat financovací prostředky na ty sociálně-ekonomické výzvy, které ovlivňují Eh, sociální eh, tkáň v našich společnostech. Dvě témata, migrace a chudoba. Těch bych se držel. Já bych eh, samozřejmě hovořil raději o migraci, o mobilitě spíš než o migraci. Jak uvnitř Unie, tak jak to tady již bylo řečeno, jedná se o mobilitu Eh, pracovní síly eh, směrem eh, od jeho východu k mm, severozápadu, z východu na západ. Migrace či mobilita jako takové, samozřejmě to lze vysvětlit právě těmi teritoriálními rovnostmi v Evropě. Pokud by tady nebyly důsledky krize a dalších situací v Řecku, Itálii a Španělsku, Španělsku, tak by méně mladých hledalo štěstí jinde. Takže se, eh, je třeba se soustředit eh, eh, na vytvoření pracovních příležitostí a investovat i do znalostí a dovedností a jejich získávání v těchto regionech. Někteří Eh, poslanci a některé poslankyně to také zmínili a zmínili další skutečnost. Je zajímavé si všimnout toho, že ty, ta místa chudoby v regionech, pockets of poverty, eh, jsou fenoménem, který se nezlepšuje poslední zprávě o soudržnosti, především v těch 15 klíčových zemích Unie, jsou, eh, je ta míra chudoby v těchto oblastech horší a vyšší než eh, dříve. A tyto oblasti chudoby jsou většinou soustředěny do těch venkovských oblastí a také eh, do měst těchto států v těch, v té evropské patnáctce eh, je to také eh, důsledkem toho, že tady vždy ve městech existovala místa chudoby a že vždy bylo zapotřebí komplexních přístupů k jejich. To také eh, důsledkem toho, že tady vždy ve městech existovala místa chudoby a že vždy bylo zapotřebí komplexních přístupů k jejich řešení. Kolega ze Spojeného království hovořil o vedlejším efektu hospodářství hospodářského úspěchu některých regionů, eh, konkrétně velkoměst, které, která rostou a jejich eh, bohatství stoupá, ale pak to má samozřejmě také vedlejší eh, záporné důsledky na míře chudoby v těchto regionech. Pak jsou tady migranti z dalších zemích, přistěhovalci, uprchlíci, ti se většinou soustředí do těch urbánních oblastí. A to všechno volá potom, abychom se v těch přístupech zaměřili na konkrétní místa a na lidi place-based and people-based approach. Když se podíváme na sociálně ekonomické výzvy, tak bych řekl, že ano, Tady jde o to, aby bylo možné slučovat, kombinovat fondy, které jsou k dispozici tam, kde to je jen trochu možné, abychom se zabývali těmito specifickými oblastmi, kde je ten problém velice komplexní. Ono to chce opravdu průřezový přístup, multidisciplinární přístup. E, vidíme tady soustředění otázek zdraví, nedostatku mobility, nezaměstnanosti, někdy jsou tady ještě výzvy mezigeneračního charakteru a tak dále. Je to velmi komplexní. Samozřejmě tady máme ITS na řešení těchto problémů, ale vidíme, že tyto ITS jsou napříč zeměmi Unii, Unie využívány různě. Ty ITI jsou v některých případech třeba v Polsku velice úspěšní, ale v některých jiných ne až tolik, protože ta komplexnost problémů je příliš, příliš velká. Takže opravdu bylo by zajímavé vidět, do jaké míry, eh, do jaké míry eh, ty integrované územní investice eh, mohou zemím prospět a jak ty země mohou ještě lépe využívat. A s tím bych asi v tuto chvíli skončil. Já se pokusím být stručný a soustředit se na dvě otázky. Za prvé, Eh, zdá se, že to je technické téma, ale ne až tolik ve skutečnosti. Eh, jedná se o systém spolufinancování, který by měl fungovat jako určitý stimul. Dobře, je tomu tak, že se stejně nakonec bude e, diskutovat o penězích, o rozpočtu a tak dále. Ale já jsem měl na mysli něco jiného. Já jsem nechtěl teď diskutovat o konkrétním financování, ale spíš o nutnosti zorganizovat celý ten systém takovým způsobem, aby spolufinancování bylo využíváno jako nástroj pro podporu této části politiky. Bychom rádi toto viděli jako novou součást politiky soudržnosti. Co tím chci říct. Když třeba hovoříme o integrovaném přístupu, a tady jsme také slyšeli, že tady jsou určité problémy, e, s těmi dvěma základními fondy a jejich propojeností. Proč tedy nevytvořit systém takovým, nezorganizovat systém takovým způsobem, že když, dejme tomu, ti e, e, nositelé projektů jsou, při, jsou schopni prezentovat projekty, kde by se mohly sloučit ty ty dva projekty, tak tam e, vlastně je to často nižší e, objem finančních prostředků, než by byly z těch dvou e, fondů odděleně. Ono je to obtížné, ale je třeba to vnímat i v kontextu toho, co už jsem zmínil, jednotného souboru pravidel, jednotného souboru nástrojů, tak abychom se tím zabývali kombinovaným způsobem. E, tam e, by to mohlo opravdu e, fungovat jako určitý stimul tím, že dejme tomu, bychom kombinovali dva projekty z, druhý, z dvou fondů, tak by ty požadavky se mohly alespoň nepatrně snížit na ty nositele projektů. To by mohl být dobré incentivum. My máme některé věci, které v Polsku velmi dobře fungují. Dejme tomu, se vytváří pracov, možnosti vzdělávání a e, odborné přípravy, ale ti lidé, kteří projdou těmito kurzy, pak nemají kde nalézt e, místo, takže nakonec si odjíždějí ze země. E, takže Tohle, eh, to, to, to, to, je, to je záporné a ty regiony, kde se ti lidé vyškolili, pak z nich vlastně nemohou těžit, nemohou těžit z jejich nového know-how. Když hovoříme o ITI, eh, tak proč tady zase nevytvořit další stimuly, které by, které by zajišťovaly nebo tlačily ty jednotlivé zúčastněné strany, veřejnou zprávu, ale také soukromé partnery eh, ke spolupráci. Pokud by se vytvořil takový systém spolupráce, nejenom mezi veřejnými orgány, eh, orgány veřejné zprávy, ale i s eh, přítomností dalších partnerů, tak by zase třeba to mohlo představovat eh, větší šanci pro získání finančních prostředků. A Uvedu ještě jeden velmi jednoduchý eh, příklad. Máme různá pravidla pro politiku soudržnosti, pak třeba je tady Evropský eh, fond pro strategické investice, státní pomoc. Eh, pokud můžeme tvrdit, že existuje řada projektů, které spadají do politiky soudržnosti a představují jasnou evropskou přidanou hodnotu ve výrobním sektoru, tak proč Eh, tady máme pravidla pro státní podporu, která nejsou specializace, smart specialization. Nám se všem ten koncept líbí, jak na eh, regionální úrovni, tak na eh, celostátní úrovni jsme připravili určité strategie, ale teď se objevuje, že klíčové není jenom připravit ty strategie, ale implementovat toto jako nástroj, nejenom jako referenční nástroj, ale jako skutečně to, to, co vám zorganizuje ten systém realizace. Bývá hodně práce vykonat. Předsedkyně. To z toho vyplynulo dnešní diskuze, pan zpravodaj o tom také hovořil, ale je to to odlehčení těch kontrol, jaké tedy důkazy tady máme, nebo funguje, jak to funguje, co funguje lépe, co hůře, abychom vám také jak si ukázali tu naši, to je myslím velmi důležité, moty poskytli ty příklady a důkazy. Dále ještě se bylo řečeno, eh, Brusel vyslovny se obavy, ne, eh, poskytly ty příklady a důkazy. Dále ještě se bylo řečeno, eh, Brusel vyslovny se obavy, ne, strukturální fondy pro region Ile-de-France, to je pro nás zásadní věc, my jediný francouzský region, kde vlastně fond eh, pro SF eh, je vlastně významnější než fond pro regionální rozvoj, protože lépe odpovídá specifice. Také eh, velmi děle sledujeme, dnes to tady nezaznělo, ale ESF jsou dobrou reakcí na potřeby malých struktur, zejména těch malých asociativních struktur, které nepotřebují půjčky, nepotřebují záruky na půjčky, tematickou koncentraci, aby ta byla efektivnější, ale také eh, pak eh, odlehčit takovou tu celou zátěž a některé projekty nemůžeme potom financovat, neboť neodpovídají těm výkonnostním kritériím tomu rámci, takže by bylo hodné se věnovat i této a dále kontroly, které provádí Evropský účetní dvůr, takže je to mnoho kontrol ve stejné fázi a já bych eh, A samozřejmě tím mám na mysli ty eh, kontroly, by měly nést regiony samotné, prostě ta území, o které jde jejich správní orgány. Toto vyžaduje velké úsilí. Tato práce se provádí. A myslím si, že by bylo velmi logické, koherentní a dobré, kdybychom. A pak by tady byly nějaké druhé, druhá kontrolní úroveň, ta je logická, ale to je, už je vlastně ta uh, úroveň evropská, což je uh, správné, neboť je to, jedná se o evropské financování. Co se týče zjednodušení, tady je velice důležité, a pouze to, netýká se to pouze politiky koheze. Tady je důležité, abychom měli nějaký smysl, aby to bylo koherentní. Když máme nějakou politiku, tak ten způsob, jak se ta politika aplikuje, by, měla být, by měl být koherentní. Co tím mám, mám na mysli? Například pro příjemce, pokud by se to zjednodušilo, tak samozřejmě pro ně by to mělo. Naložíme, děkuji také všem dalším řečníkům, děkuji také udělení pro politické záležitosti za velmi zajímavý workshop a tím se dostáváme k dalšímu. Děkuji, budu velmi stručný. Jsem Louis Distra a velmi jsem ocenil, jak prezentá které je také součástí té zprávě o soudržnosti. Za prvé, nejde o rozdíl mezi městem a venkovem. V pasti středního příjmu jsou i města. Některá jsou na tom relativně dobře spojitost mezi městem a venkoven. Kromě toho bych rád zdůraznil ještě jednu věc. Pokud jde o mm, past středního příjmu, tak my ekonomický rozvoj nechápeme jako lineární vývoj, ale e, máme za to, že tady dochází k určitým kvalitativním skoku sobřízení i přístup k finančním prostředkům. Já si myslím, že v tuto chvíli tedy v těch regionech e, v pasti středního příjmu potřebujeme lepší koordinaci, tak aby to celé vyústilo e, v podporu hospodářská vládnutí, způsobu řízení a také ta vládnutí způsobu řízení a e, také těchto regionů i celé Evropy. Rád bych zdůraznil, že mnoho z těchto regionů jsou zároveň motory hospodářského rozvoje, ale nejsou to, není to případ všech, protože jsou tu i regiony, které jsou jen řídce osídlené a mají problémy. To znamená, že to jsou věci, které bychom měli zohlednit, když uvažujeme o politice soudržnosti. A nyní ta územní dimenze. Myslím si, že to je důležité hledisko. My jsme se snažili na to v minulosti zaměřit různým způsobem. Zaslechl jsem jak slova podpory, tak slova kritiky. Do budoucna se nám snad podaří vytvořit pružnější rámec, tak abychom naši politiku mohli soustředit na ta místa, kde je nejvíce potřeba, abychom ji mohli přizpůsobit potřebám jednotlivých regionů. A plně souhlasím s panem Zuberem, že, to, eh, že je potřeba tedy mnohem jemnější teritoriální diferenciace, protože i v rámci jednoho regionu existují ta příznačná eh, zákoutí chudoby. My bychom se měli především snažit zajistit, že členské státy a regiony budou mít k dispozici dostatečnou pružnost pro to, aby tyto problémy sami řešily. A poslední věc. Ta se týká systému řízení a kontroly. Jsem velmi rád, že jste si všimli, že na místo simplifikace, zjednodušení, o kterou jsme se snažili v minulých 20 letech, se snažíme. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji za to, že jsem byl pozván a že mám příležitost se podělit o eh, to. Jsem E, místo starostou e, v Rad, e, což je malá, malá obec na hranicích s Německem na severu země. Thank you for the silence. Děkuji. Děkuji vám za stišení v sále. Takže ne jenom E, Profesně jsem zapojen do přeshraniční spolupráce, ale rovněž osobně, protože já jsem vlastně sám přeshraničním člověkem. E, je důležité vám vysvětlit, odkud přicházím i pro obsah toho, o čem tady chci hovořit. E, toto je severní část České republiky s hranicemi s Polskem a s Německem, s bývalým východním Německem. Je to tedy region z velmi obtížné, složité historie. Je to region, který byl částečně anexován anektován a okupován Německem již před druhou světovou válkou a rovněž po válce vlastně všech, všichni němečtí spoluobčané, kteří tam tradičně žili po století, byli vyhnáni a přišli úplně, lidé úplně odinut. Takže velmi obtížná situace. Hovořím o tom proto, že projekty od člověka k člověku, people to people projects, eh, představují v posledních letech oblastech velice efektivní nástroj a důležitou součást přeshraniční spolupráce a já tady vidím velkou přidanou hodnotu. Dám vám příklad takového projektu. Jedná se e, o Evropský e, orchestr mládeže. Začalo to e, malým projektem, který byl financován několika tisíci eur. Sešli se ředitele lidových těch uměleckých škol z těch tří států, vybrali ty nejlepší své žáky, začali začali se sjíždět na letní tábory, začali trénovat, začali nacvičovat a postupně se rozrostla série koncertů. Takže pokud byste viděli takový e, to koncert, tak e, je to skutečně e, radostná věc, protože jsou to děti ze, či mladí lidé ze tří sousedních států, často, si, často ani neznají jazyk toho sousedního státu, ale rozumějí si a rozumějí si hodně přes tu hudbu. Takže v tom stanovisku jsme se snažili schrnout přidanou hodnotu těchto projektů. Chtěli bychom, aby to, byl legitimní, aby to byla legitimní součást přeshraniční spolupráce. Teď Teď tomu ještě tak není. E, nejprve musím říct, že tyto malé programy často pomáhají v tom, aby se rozvíjely programy mnohem širšího e, charakteru. Jsou to takové malé inkubátory pro další spolupráci. Začneme třeba maličkým slovníčkem pro e, složky policejní, aby se lépe mohli vlastně dorozumívat a je, je to třeba často až k systematičtější spolupráci do budoucna pak jsou tam ty přeshraniční e, autobusy, e, potom e, umožnit dozvídat se o kultuře svých sousedů. Děti například spolu hrají divadlo a o kultuře svých sousedů. Děti například spolu hrají divadlo a nejdůležitější je, že se také tímto způsobem prosazují, eh, prosazuje rozšiřování a rozvíjení mezi eh, kontaktů. To eh, projekty jsou opravdu pro to nízkou základní úroveň pro tu občanskou společnost, ne pro velké hráče ve velkých městech. Dochází, se, dochází k tomu, že spolupracují třeba turistické kluby a že spolupracují sportovní část té alokace pro konkrétní jednotlivé jednu oblast, tak můžete řešit skutečné lokální problémy, které mají každodenní, eh, jejich řešení má pak každodenní dopad. A poslední dva body ohledně přidané hodnoty těchto projektů, eh, vytváření klimatu důvěry, nárůst důvěry mezi lidmi, mezi oblastmi. Eh, možná, že si vzpomínáte na ten Koláč eh, v té naší poslední prezentaci základní zdrojem, základní eh, úrovní, tím základní vrstvou je právě důvěra. Takže eh, tady jde o to znovu nastolit klima důvěry mezi občany a vlastně také prosazování evropského ideálu jde ruku v ruce s tím nastolováním důvěry. Takže toto jsou podle mě ty základní prvky přidané hodnoty těchto projektů. A teď možná ještě velmi stručně o decentralizovaném řízení. E, tyto projekty od člověka k člověku, people to people projects, se odehrávají zhruba v jedné třetině e, programů přeshraničního charakteru, takže Eh, jsou součástí jiných programů a tam, kde existují, eh, tak vlastně mm, z velkého programu je odebráno drobné procento, které je potom alokováno či decentralizované, eh, decentralizované směrem k těm euroregionům či menším strukturám. Jedná se o nějakých 10 eh, až 15 někdy dokonce 20, eh, ale to je spíš výjimečné. Takže 10 až 15 z, dejme tomu, velkého projektu jde směrem k těm maličkým podoblastem. Takže na česko-polské eh, hranici, která má nějakých 350 kilometrů, tak tam existuje šest malých fondů pro ty malé projekty, ke kterým mají snadnější přístup ty menší entity. Takže euroregiony či obdobné struktury eh, mají, dejme tomu, často takový ten eh, zastřešovací projekt, jehož cílem je také eh, rozšiřovat ty menší příspěvky na ty menší projekty ty struktury jako euroregiony rozvíjejí ten projekt, přijde a e, má určitou představu o spolupráci a potom e, tyto e, orgány kontaktují své partnery, dejme tomu za Německu, v Německu za hranicí a připravují i ty přihlášky, i ty žádosti, aby měli naději na úspěch. Takže je to mnohem víc, než jenom spravovat ty projekty další. Přihlášku do nějakého česko-polského velkého projektu, tak bych musel nejprve vlastně prostě cestovat tři hodiny do eh, hlavního města, teď ale mám 15 minut eh, do kanceláře Euroregionu, kde se mohu eh, vlastně poradit a kde můžeme ty mikroprojekty realizovat. Je to také mnohem menší. Vy tady prostě konkrétně popisujete jednoduchým způsobem, vytvoříte si jednoduchý rozpočet a pak to lépe funguje. Takže vy vlastně tímto způsobem otevíráte ten program široké škále Eh, potenciálních žadatelů od eh, místních samozpráv, poručení pro eh, politiku soudržnosti a pro přeshraniční programy spolupráce po roce 2020. 5 až 10 z těch 3 které jsou věnovány na přeshraniční spolupráci. Takže opravdu hovoříme o velmi malých částkách. Ale chtěl jsem ukázat, že se hodně prostě zakotveny v, určitých, v těch určitých nařízeních, protože teď tam uvedeny nejsou. Eh, takže eh, se vlastně jedná o eh, spolupráci s komisí Eh, mezi eh, komisí a regiony, ale není tady prostě žádná právní jistota, není tady nějaký právní eh, stav při přípravě programu, protože my máme samozřejmě lepší představu o těch požadavcích, o, o poptávce. Tam, kde není, no tak dobře, ale tam, kde existuje, chceme, aby byla podporována. Rovněž bychom chtěli udržet to decentralizované řízení, protože má to své výhody, já už jsem o ně hovořil, v malých projektů ty euroregiony, to je prověřená e, záležitost a chtěli bychom ty projekty udržet co nejjednodušší a chtěli bychom také samozřejmě e, moci i nadále těžit z toho zjednodušeného účetnictví. Poslední e, slide, co chceme dosáhnout, abychom proces, snažil jsem být maximálně stručný, a jsem otevřen případným eh, otázkám. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně, a děkuji vám také za vaši prezentaci. Ty projekty malého rozměru eh, jsou součástí Interregu. Nicméně jejich zpráva je trochu jiná. Jak jste vysvětlil, je to tedy jednodušší, je to blíže občanům, eh, případným příjemcům tady vyvstává celá řada překážek při provádění projektů v rámci Interregu, které jsou právě administrativní povahy a jsou spjaty s nedostatkem eh, správ, správní kapacita, která řídí tyto projekty přeshraniční spolupráce. Zajíbalo by mě, jestli dostatečně využíváme synergické efekty mezi malými a velkými projekty. Prezentaci projekty malého rozměru, které, jsou, které se soustředí na mezilidské kontakty, jsou malé, ale zároveň mají velkou účinnost a velkou přidanou hodnotu. Někdy je to tak, že díky těmto malým vytváří mezilidské kontakty, vy jste o tom ve své prezentaci hovořil, ale zároveň je to tak, že všichni víme, že financování programu Interreg je omezené a financování těch malých projektů uvažovat o navýšení finančních prostředků pro Interreg a pro projekty přeshraniční spolupráce? Já osobně se domnívám, že ano, je to i názor výboru regionu. Pokud se podívám na dokument, který se týká financování EU, tak princip přidané evropské hodnoty by měl být zásadní při vynakládání evropského dokument, který se týká financování EU, tak princip přidané evropské hodnoty by měl být zásadní při vynakládání evropského rozpočtu. A právě Erasmus je takovým, já osobně žiju na vesnici. A pokud hovoříme o soudržnosti nebo o HDP, eh, tak eh, je důležité, a už jsme s tím začali hovořit také o kvalitě života. Já si myslím, že pro kvalitu života je naprosto zásadní, jaké máte sousedy. Pokud máte špatné sousedy, tak vám eh, mohou udělat ze života peklo. A 90 prokázala být velmi dobrým nástrojem, který přináší velké, velký užitek. Někdy ne, nejsou ty výsledky tak hmatatelné, jako u velkých projektů, tato přeshraniční spolupráce lépe financovala, aby se navýšily finanční prostředky, které budou investovány do těchto projektů malého rozsahu. A nul, to, je ta, to byla ta první přidaná hodnota. Tyto malé podniky v podstatě fungují jako inkubátory pro větší projekty. Já jsem se podílel 25 let na před... Pokud eh, mezi sebou dobře eh, eh, spolupracují lidé, kteří na tom spolupracují, tak udělají cokoliv. Pokud je tam zajištěna ta zá... pokud a někdy je to tak, že ty systémy zprávy se na obou stranách, stranách hranice liší a když se naučili e, s tím sahu. Ano, dovolte mi, abych mě problémem je to, že e, se říká, že ti, co říkají, že bychom měli investovat do Interregu, eh, zároveň říkají, že někdy je ta investice do zprávy eh, příliš nákladná, protože eh, Nakonec je to tak, že máme velké množství malých projektů a správní strukturu, tak aby tedy fungovala konzistentnějším způsobem, aby se lépe využívaly synergické efekty. A kdy budeme svědky